<laughs> Wrong micro. Uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, můžeme opět eh, začít, zahájit naši schůzi eh, a sice hlasováním. Já bych rád něco řekla, sice v polštině. Dámy a pánové, vážený pane předsedo. Dnes jsme měli hlasovat o velmi dobrém stanovisku, které vzešlo z práce mnoha eh, politických skupin eh, o něčem velmi důležitém pro Evropskou unii i Ukrajinu, a sice o dohodě o volném obchodu pro Ukrajinu, což je nesmírně důležitý dokument jak pro nás, tak i pro Ukrajinu. Nicméně před několika hodinami došlo k určitým okolnostem, které nemůžeme jen tak ignorovat a musíme přijmout e, rozhodnutí, oč vás nyní poprosím. Já bych vás chtěl požádat, abychom odročili toto hlasování o zmíněném stanovisku. Zdá se mi, že několik málo hodin eh, poté, co eh, byla vůdkyně opozice odsouzena eh, na maximální sazbu odnětí svobody sedm let, mám na mysli Julii Timošenkovou, by bylo nevhodné přijímat takovéto rozhodnutí o dohodě. A proto žádám, abychom odložili toto hlasování. s tím, že koordinátoři eh, rozhodnou dokdy. Já bych navrhoval, abychom o tom hlasovali, tedy se vrátili k této věci na nadcházejícím eh, zasedání výboru. Děkuji, pane předsedo. Takže zazněla žádost eh, odročit hlasování o stanovisku k Ukrajině. Toto hlasování pak mělo být, nebo výsledek hlasování mělo být postoupeno AFETu a tím pádem nyní AFET nebude moci e, postupovat e, ve svém vlastním rozhodování. Já nemohu sám rozhodnout tuto procedurální věc, je to na členech výboru. Takže Dovolte, abych zahájil velmi kratičkou e, debatu s tím, že každý bude mít pouze minutu na vyjádření svého názoru. Marian Sarnes má slovo jako první. Chci pouze říci, pane předsedo, že stoprocentně souhlasíme s návrhem pana kolegy Zalevského my skutečně žádáme o odročení sine die bez data a musíme vyzvat AFE, aby s tím souhlasili a aby postupovali obdobně, aby rovněž své rozhodování odročili. Já dále konstatuji, že dnes eh, ráno jsme hovořili o zcela jiné zeměpisné zóně a někdo z příslušné frakce nám řekl, že eh, se musíme především zajímat o obchod a politika eh, přichází až na druhém místě. Já bych eh, chtěla vyzvat právě k opaku. Děkuji, pan Kutaš. Děkuji. V této chvíli bohužel ještě nevíme, zdali AFET přistoupí na náš návrh odročit hlasování, které je naplánováno na příští týden v AFETu. Takže z tohoto úhlu pohledu myslím, že není dobře dnes nehlasovat, protože jinak naše stanovisko dorazí až po jejich hlasování. Takže si myslím, že z tohoto úhlu pohledu by bylo lepší hlasovat dnes. Předseda bez mikrofonu. pan Sturdy. Pane předsedo, my podporujeme tento návrh, ale musí se postupovat vždy případ od případu. E, nemělo by to představovat precedens e, do budoucna. So let's... Ano, skutečně. Takže Dobře, budeme o tom hlasovat. Návrh je odročit hlasování k tomuto stanovisku. To stanovisko je určeno AFETu. Jestliže AFET nebude postupovat stejně, pak eh, přijdeme o naši možnost zasahovat do tohoto materiálu. Eh, chci se vás zeptat, eh, máte důvod se domnívat, že AFET bude postupovat podle nás? Ano, pane předsedo, já jsem se dnes zúčastnil zasedání eh, AFETu s ministrem Chruščenkem a eh, musím říct, že téměř všichni členové předložili nebo dali najevo velmi kritický postoj eh, k tomu, co se stalo a velmi kritizovalo události na Ukrajině. Přesto přesně během našeho setkání s ministrem Hruščenkem. Takže se domnívám, že naši kolegové v AFATu eh, pochopí toto naše rozhodnutí, budou je respektovat a budou je následovat. Nicméně, eh, samozřejmě, že jsem nemluvil s každým koordinátorem každé politické skupiny, hovořil jsem pouze s naším koordinátorem, jenž požádá své kolegy v AFETu, aby eh, se drželi naší linie Eh, jinak bych to tady nenavrhoval. Takže kdybych neměl skutečně tuto pevnou víru v jejich eh, obdobný postoj, bych to nenavrhoval. A děkuji. Je zde ještě další riziko, které bych eh, chtěl, na které bych chtěl upozornit. Jedná se o materiál AFETu a naše stanovisko se týká obchodu. Může se stát, že budeme uh, obvinění eh, z toho, že zasahujeme do eh, politického posuzování situace na Ukrajiny. Je to na vás rozhodnout, ale to je mm, můj osobní názor k této věci. Kadir Arif. Já se domnívám, že si nemůžeme být jistí. Obchod je také politická věc Víte, že nevycházím z toho, že by obchod byl pouze technickou od, odbornou záležitostí. Já beru na vědomí to, co uvedli kolegové. Navzdory poznámce Roberta Sturdyho o zeměpisných zónách e, chci říci, že jsem pro odročení hlasování a také si připojuji k návrhu kolegy Zalevského. Děkuji. Takže budeme hlasovat o návrhu Pavla Zaleského odročit hlasování o stanovisku k Ukrajině. Kdo je pro? Je zde jasná většina. Pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže jasná většina. Hlasování je tímto odročeno. A nyní Můžeme přistoupit k hlasování, které máme dnes na programu. Jedná se o materiál číslo 11. Tady jde o žádost zpravodaje o dohodě EU-Maroko. Eh, e Žádá náš výbor, abychom předložili návrh parlamentu obrátit se na soudní dvůr ohledně legality či legálnosti dohody, zákonnosti eh, dohody. Podle článku 90 článek, eh, pardon, odstavec C jednacího řádu eh, ve smlouvě se píše, že před hlasováním o e, mezinárodní umluvě příslušný výbor, politická skupina nebo alespoň desetina členů e, mohou navrhnout, aby e, parlament žádal soud o zprávu o kompatibilitě té příslušné dohody či umluvy s evropským právem. jedna desetina členů nebo politická skupina nebo výbor se může obrátit na soud. Takže my jsme výbor a jeden z členů nás požádal, abychom požádali parlament, respektive navrhli toto parlamentu. This is the question, so we'll vote whether by se obrátil na soud. Takže budeme hlasovat o tom, zdali podpoříme žádost uh, pana Bového, anebo nikoliv. Spravodaj sám mě požádal, aby tady směl vysvětlit důvody této žádosti. Já jsem svolil, ano, bude mít nyní tři minuty, aby vyložil svou pozici. Máte slovo, pane Bové. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám eh, za to, že jste tuto žádost zařadil do pořadu jednání a že jste také připomněl rámec, v němž se pohybujeme. Já jsem navrhl, aby se to konalo v rámci komise, protože je to podle mého názoru nikoli politická, ale právní otázka. Tak Eh, jak eh, takže jde o právní otázku. Za prvé musíme připomenout, že Evropský soudní dvůr vychází z toho, že kompetence Evropské eh, unie musí být vykonávány s dodržováním s respektem mezinárodního práva. A to je pro mě základní rámec. Existují zde určité výhrady v té dohodě, které souvisejí s tím mimořádným statusem západní Sahary vůči Španělsku. Španělsko nese eh, právní odpovědnost odpovědnost eh, za Maroko, které nese tu odpovědnost de facto. Když se podíváme na texty OSN, tak zjistíme, že status Sahary nebyl jednoznačně definován. A pokud jde o budoucnost tohoto území, tak jsme zatím ještě naše práce eh, nezavršili. Eh, takže problém naší dohody není politický. Nejde o to rozhodnout, zda se postavíme na stranu Maroka, anebo E, na stranu jiné politické moci. Tady jde o to, zdali toto území e, se vůbec může stát předmětem dohody či nikoliv. A návrh předložený komisí, který máme dnes ratifikovat, Eh, se vyznačuje eh, tou velkou chybou, že v něm eh, není žádný záchytný bod, který by nám umožňoval rozhodnout o tom, zdali západní Sahara spadá do rozsahu platnosti dohody či nikoliv. Pokud leží vně rozsahu platnosti, tak nemáme problém. Pokud je ale uvnitř, pak problém máme. A Robert Zelik z OSN, který je současně generální tajemník Světové banky, řekl, že v mezinárodních smlouvách byla provedena určitá diferenciace mezi eh, marockým eh, územím, respektive výsostným územím a tímto územím. Takže já proto bez eh, jakýchkoliv postranních myšlenek žádám, aby o této věci rozhodl Evropský soudní dvůr, což je jediná instituce, která dnes je schopna takovouto právní otázku eh, rozhodnout. Takže musíme mít jasno, říká předseda. Budeme-li hlasovat pro, pak eh, souhlasíme, aby se parlament obrátil na soudní dvůr. Pokud řekneme ne, pak ta otázka zůstane v tomto výboru. Kadir Arif, chcete něco dodat? Máte slovo. Já bych chtěl pouze kolegům eh, sdělit, že se mi eh, jeví eh, chytré to, co dnes rozhodli koordinátoři ve věci. Oni totiž řekli, že zde je řada otázek týkajících se některých bodů a mm, nejenom, souvisí to nejenom se západní Saharou a také řekli, že ta lhůta, kterou jsme si sami vytkli, což může souviset s jakýmsi slyšením, eh, tak eh, tato lhůta je na místě, abychom mohli uspořádat ještě další slyšení a získat více informací. To mě ale vede k otázce. Je nutné hlasovat o tom, zdali se obrátíme na Evropský soudní dvůr nebo nikoli. Musíme o tom dnes hlasovat? Nedalo by se také shromáždit napřed více informací a sice jinou cestou než eh, hlasováním o eh, o tom, zda se obrátíme eh, na Evropský soudní dvůr. Na zasedání koordinátorů jsme probírali časový harmonogram v této věci V listopadu budeme eh, debatovat o návrhu usnesení, v prosinci pak hlasovat. My jsme se rozhodli, že to posuneme o měsíc, to znamená debata o návrhu usnesení v prosin, bude v prosinci a hlasování v tomto výboru pak proběhne v lednu příštího roku. Toto bylo těsnou většinou rozhodnuto, takže kalendář, respektive časový harmonogram byl takto přijat a je nyní na vás rozhodnout, zdali to rozhodnutí o tom časovém harmonogramu bude mít dopad na rozhodnutí, zdali se obrátit na soudní dvůr nebo nikoliv. To je opět návrh na odročení tohoto hlasování. Je na vás, abyste to rozhodli. Daniel Gaspari, vážený pane předsedo, Skutečně to nebyl eh, návrh EPP obrátit se na Evropský soudní dvůr, to eh, požaduje zpravodaj, my jsme proti tomu a jsme proti tomu mimo jiné i proto, že zpravodaj eh, oddaluje již po měsíce toto téma, nedodržuje časový harmonogram a když jde o toto právně vyjasnit, tak se mohl obrátit, nebo my jsme se mohli obrátit na právní službu, na služby komise a tak dále. Nic z toho se nestalo, to znamená, že podle mého názoru zpravodaj nejde ani tak o nalezení věcného řešení, ale o další odsouvání tématu. A proto eh, navrhuji, abychom hlasovali o eh, žádosti zpravodaje a hm, případně, pokud hm, bude mít jiný názor, se můžeme obrátit na právní službu nebo jiné služby. Dobře, takže zazněl názor proti, je zde názor pro. Ne, není. Takže musím vycházet z toho, že odročení hlasování nemá podporu. Takže hlasujeme. Zahoji hlasování elektronické. Please, uh, what about your cards? And the vote is? A máme tady 26, tedy z 29, je to tak? Tak tímto končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 19 5 eh, pro, 19 proti, Dva se zdrželi, takže děkuji vám. A nyní návrh, Já vás poprosím o klid. o mm, návrhu e, zprávy o obchodních a investičních bariérách zpravodaj Robert Sterdy. Pane zpravodaj, děkuji, pane předsedo. Já bych rád využil této příležitosti a poděkoval všem frakcím a jejich zaměstnancům za pozitivní přístup při dosahování silného kompromisu e, ohledně pozměňovacích návrzích, e, o kterých dnes budeme hlasovat. 64 eh, jsme se dostali na 13 kompromisů eh, a neschodli se jenom na několika výjimkách. Eh, a sice, co to jsou ospravedlitelné a neospravedlitelné NCB. My jsme tam jasně vysvětlili ten rozdíl a to i na základě debaty, kterou jsme zde vedli při první výměně názorů před několika týdny. Pozměňovací návrhy podporují eh, využívání regulačního dialogu s hlavními strategickými partnery a užší spolupráce uvnitř mezinárodních institucí, abychom eh, řešili neos, eh, právně na NTB, a potom LSD a NCD, SID, pardon. A, tak tam jsme i jasně s konstatovali rozdíl mezi eh, rozvíjejícími se ekonomikami a zeměmi BRIC, pokud jde o suroviny a eh, použití vývozních daních. Byl vytvořen také dlouhý eh, přesný kompromis ohledně japonská mezinárodních standardů, ale jsem rád, že ten text, který máme, je přesnější a lépe posuzuje problémy. Za předpokladu, že zpráva bude schválena, tak bych rád poděkoval všem, kdo se podílel na její přípravě. Všem zainteresovaným to dá jasný signál, tedy i komisi, která bude připravovat svůj návazný dokument v březnu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Máme pět stránek k hlasování 64 pozměňovacích návrhů, takže teď začneme s kompromisním pozměňovacím návrhem číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Mm, eh, rozdělené hlasování. Část první odpadá, takže část druhá, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme. Dobře, 21 eh, část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to opravdu zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kompromis eh, číslo 6. Kdo, byl, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zí vážně? Dobrá. Takže ověříme 28. Zahajuji hlasování. 27, pardon. Zahajuji hlasování 27. Končím hlasování. A opravdu to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Nevím, takže uvěřme to. 28. Zahajuji hlasování. Tak, teď už eh, je zahájené hlasování, teď už jdu zahlasovat. Končím hlasování. Zamítnu to. 29, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozdělací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá, ověříme. 30. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnu to. 31. Kdo je pro?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 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4... Takže 42. Zahajuji hlasování. 42. Zahajuji hlasování. A přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Přijato. 55 a 56 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7 a 8 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis eh, číslo 4 a eh, rozdělené hlasování. První část, kdo je pro? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá, druhá část. Kompromisu 4, kdo je pro? 14 tedy. Pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. to pardon. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Kdo je pro? Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti?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 IMKO číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Oh, zdržel, přijato. Takže IMKO 9. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. IMKO 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Imko 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Imko 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Závěrečné hlasování, elektronické hlasování, zahájí hlasování. A končím hlasování. A bylo to přijato. 23 pro, 4 proti. A blahopřeji tedy našemu eh, zpravodaji za Andrej k právě. A teď eh, bod 13. Návrh stanoviska Kristiany Muscardini. Bohužel vám musím oznámit, že paní Muscardini se stala obětí pádu. Zlomila si ruku, je v nemocnici a omlouvá se tedy za svou absenci. Já bych eh, ji rád jménem a výboru popřál a eh, mm, brzké uzdravení můžeme poslat nějaký buket? No proč ne? Já se o to postarám. Hlasy 15 už 14 se výbor rozhodl ji eh, poblahopřát k brzkému uzdravení, No popřát brzké uzdravení. Tak, návrh eh, kompromisní číslo 1. Kdo je pro? Kde je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis číslo 2. Kde je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Osm, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Devět, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Deset, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. A budeme ojeřovat desítku. Takže zahuji hlasování. A končím hlasování. A bylo to přijato. Tak já se omlouvám.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 A nyní tedy přecházíme k bodu 15, jelikož 14 byla odložena. To byla ta Ukrajina. A teď budeme ho o jed... hlasovat o bodu 15 ke Gruzii. Naší zpravodajkou je Lajma Liučie Andrikiene. A začneme s eh, pozněvacím návrhem číslo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 devítku za hlasováním. A také končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis eh, Vy jste se nestěžoval, Pablo Salvo. Včas.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 Kde to je hlasování, pardon. Teď končím hlasování. Bylo to přijato 22 pro, 3 proti, 2 absence. A opět blahopřeji zpravodajce. A to znamená, že jsme dohlasovali. Děkuji vám za spolupráci. Šlo nám to velmi svižně. Thank you. So we are, and please, don't get excited. Prosím, nerozrušujte se. My pokračujeme v práci. Chcete přestávku? Prosím, ať ti, kdo opouští místnost, tak učiní co nejrychleji. A tiše. Please do not have conversations in this room. Prosím, nepovídejte si tady v místnosti. Můžete si povídat za dveřmi. May I have your attention, please? Prosím, věnujte mi pozornost. Děkuji. Teď tady máme slyšení. které se týká nevyváženého obchodu mezi Evropskou unii a Čínou s otazníkem. Naší zpravodajkou je Marielle de Sarnes. A kde mám ten program? So let's start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 Robert, maybe you will continue. Okay, good. Ladies and gentlemen, let's come to our work. Uh, we have a hearing on uh, EU and China. Dámy a pánové, začněme s naší prací. Máme tady slyšení o nevyváženém obchodě mezi Evropskou unii a Čínou s otazníkem. Tak, začínáme. Čína je teď druhá světová ekonomika a vůbec největší vývozce. Obchod mezi Evropskou unii a Čínou se v posledních letech dramaticky navýšil. Čína je teď naším druhým obchodním partnerem po Spojených státech a je to největší dovozce do EU. Zároveň jsme i my největším obchodním partnerem Číny. Náš trh hodně přispěl k růstu v Číně, který byl tažen právě vývozem. I nám to bylo ku prospěchu a chceme otevřít naše obchodní vztahy s Čínou. V současné době obchod mezi Evropskou unii a Čínou vedl k obrovskému deficitu pro EU. A obáváme se, že Čína nesplní pravidla VTO, například co se týká poskytnutí přístupu na trh a ochrany duševních práv. Navíc další otázky, které se váží na obchod a které se týkají lidských práv, ochrany životního prostředí, jsou neustále otevřené. Také zřejmě Čína využívá eh, svých eh, směných kurzů, aby podpořila vývoz. A toto slyšení je tedy zorganizováno, abychom umožnili vyváženou a hlubokou diskuzi o této otázce, než sestavíme zprávu. Proto jsme pozvali několik externích odborníků, aby nám tady přinesli své prezentace a aby eh, se účastnili potom eh, diskuze s členy výboru. Takže vám tady s radostí představuji náš panel odborníků. Bohužel, pan Andrew Wu bohužel musel dnes zpátky do Číny. Musel ukončit svou cestu v Evropě, takže se výboru omlouvá. A odborníci, kteří tu dnes jsou mezi námi, jsou paní Leila Šukrun, Promiňte, já si to nevyslovuji správně. Která provedla studii, kterou Evropský parlament zvedal Maastrichtské univerzitě. Pak je tady pan Jonas Parelo Plesner. z Evropské rady pro zahraniční vztahy. Potom je tady pan Antoine Brunet, předseda AB Marše z Paříže, pan Jonathan Holslák, který vede výzkum na Evropském nebo Bruselském institutu pro eh, studie, pro, čínské, pro čínská studia z VUB v Bruselu. pan Viorel Istichoya Budura. Promiňte, já to asi všechno špatně vyslovuji. Výkonný ředitel EEAS Asia, tady z Bruselu, a paní Helena Kenk, která vede jednotku vztahu s dálním východem na DG pro obchod. Nejdřív bych dal slovo Mariel Desarnes, která je naší zpravodajkou. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, eh, co už jste říkal vy. Vy jste to uvedl a prezentoval jste ty, kdo eh, mezi nás přišli. Já bych jim jen chtěla tady poděkovat, protože jsou to všechno odborníci ve svém oboru, jsou to intelektuálové, ekonomové, akademici, velcí specialisté na tuto velkou otázku, totiž na vztahy mezi Evropou a Čínou. Takže by nejlepší bylo si je rovnou vyslechnout, protože eh, jsme trošku ve skluzu, takže nejdřív si je vyslechneme a doufám, že potom budeme moci ještě využít této možnosti k dialogu mezi našimi kolegy a těmito významnými odborníky. To je tedy můj návrh, pane předsedo. Děkuji. Ano, ten návrh velmi vítáme. Začneme tedy tím, že dám slovo našim odborníkům. Nejdřív paní Leila Šukrun. A měl bych takovou otázku, nebo spíš žádost na no, všechny naše odborníky, prosím, nemluvte déle než 10 minut. Děkuji, pane předsedo. No, jmenuji se Leila Šukrun, jsem eh, profesorkou mezinárodního práva na právní fakultě Maastrichtské univerzity a velmi mě těší, že mohu tady tu obchodní nerovnováhu mezi Evropskou unii a Čínou prezentovat. Eh, studii se stavila sestavil tým odborníků z Maastrichtské univerzity a z London School of Economics. A já sama jsem ten tým vedla. Nejdřív bych chtěla prezentovat strukturu naší, stru, naší studie. Jak vidíte, je tam pět kapitol, které obsahují široký záběr a soustředí se hlavně na překážky obchodu a implementaci závazků, které Čína přijala v rámci VTO. Jak víte, Čína je teď jádrem všech ekonomických hovorů a je stále více vnímána jako strategicky obrovsky důležitý partner. Nedávná studie, kterou eh, vydala Evropská obchodní komora v Číně, ukazuje, že 78 podniků má e, v Číně zisky a 71% má zisky neustále se zvyšující. Nicméně evropské společnosti nedávno vyjádřily znepokojení nad tím, čemu říkají nerovné obchodní podmínky. Evropské společnosti jsou velmi citlivé na složitost čínského regulatorního prostředí, protože deset let potom, co Čína dramaticky vstoupila do VTO, se řeší velmi důležité otázky týkající se eh, možnosti přístupu na trh v Číně pro evropské společnosti a také toho, že čínský trh je považován za velmi přitažlivý, ale strategicky těžko přístupný. Od roku 89 do dnes se obchod mezi EU a Čínou výrazně zlepšil. Ale situace je přece jen poněkud napjatá. Měli jsme tady finanční krizi, potom jsme měli krizi deficitů a to všechno vedlo k vyostření spousty problémů, které jsme znali už předtím. Čína je stále méně ochotná ke kompromisům při mezinárodních jednáních, to teď vidíme například na VTO. A přitom v Evropské unii eh, se ozývá stále více volání po určitém protekcionismu. A výsledkem toho všeho bylo, že Evropská unie má eh, stále rozhodnější přístup eh, k jednání s Čínou, přesto, eh, že naše politické vztahy zůstávají relativně chladné. Zdá se, eh, že naše vztahy s Čínou teď vstupují do nové fáze. Před 30 lety, a to je zajímavé, před 30 lety Čína neměla s Evropskou unii téměř vůbec žádné obchodní vztahy. Samozřejmě, že to se potom dramaticky změnilo, zvláště od let 2002-2003. A v posledních deseti letech obchod s výrobky mezi EU a Čínou se navýšil o 400%. Od roku 2007 se z Číny stal druhý největší obchodní partner Evropské unie a největší dovozce do EU. Ale my všichni víme, že máme velký deficit, obchodní deficit s Čínou už od roku 1997. Je to deficit od 26 krát vyšší než eh, přebytek, který máme u služeb. Žádný evropský stát nemá obchodní přebytek s Čínou. Ale to je velmi důležité. Ale tento obchodní deficit do značné míry vychází z toho, že se do Evropské unie opětovně vyváží výrobky, které produkují evropské společnosti v Číně. Protože jinak je Evropská unie daleko před Čínou. Teď je tady otázka implementace eh, závazků, které Čína přijala ve VTO. Přístupový protokol Číny do VTO je velmi složitý. Jejich přístupový protokol je zcela jedinečný tím, že je tam spousta takzvaných závazků VTO+, plus, ale také VTO-. minus. Čína, na rozdíl od ostatních členů sice přijala spoustu tradičních VTO závazků, ale také některé velmi netradiční. Takže nespokojenost s tím, jak Čína aplikuje svůj přístupový protokol, musí být vnímána také v souvislosti s jedinečností tohoto protokolu. Navíc, a to je velmi důležité, některé eh, ty povinnosti, které se neustále objevují v protokolu, a také skutečnost, že tam není žádné vysvětlení, proč se tam stanoví pravidla, která jsou výjimkou od obecné zásady nediskriminace. To vše je samo o sobě dosti pochybné. Čína se pravděpodobně bude bránit mnoho závazkům, které vnímá jakožto neférové a bude asi eh, také proaktivněji využívat eh, systém řešení sporů na úrovni VTO. Je to vidět už dnes. Takže naše studie poskytuje eh, spoustu detailů k překážkám v obchodě, obzvláště co se týká překážek, které staví čínský systém, ale také co se týká duševních práv, obchodních práv a zemědělství. Ta sekce, kde se mluví o obchodních překážkách, se soustředí na otázku transferu technologie, duševní práva a další. My jsme v té studii použili revize, které proběhly na úrovni VTO, podle tradičního čínského revzního mechanismu, ale také dalších a také eh, jsme se inspirovali revizemi a studiemi, eh, přeskumy a studiemi, které provedla americká vláda a výkonná komise. A musíme říct, že máme sice hodně evropských zdrojů, ale bohužel nejsou dostatečně koordinované a nejsou tedy tak užitečné, jak by člověk očekával abych to krátce uzavřela, protože já vidím, že nemám moc času a chtěla bych eh, dát prostor diskuzi, tak bych eh, to uzavřela velmi krátce s tím, že Evropské podniky jsou do určité míry velmi eh, dobře vybaveny na to, aby mohly čelit výzvám ze strany Číny, ale potřebují lepší podporu evropských politiků a musíme přitom brát v úvahu specifika Číny. A k tomu všemu potřebujeme, aby Evropa byla sjednocená a ne fragmentovaná, jak je tomu dnes. Vám velmi děkuji a ráda samozřejmě odpovím vaše otázky. I moved just to look at your presentation. Děkuji, to bylo velmi zajímavé naslouchat vaší prezentaci a e, nyní si vyslechneme e, dalšího kolegu a sice pana Jonase Parela Plesnera. Máte slovo a opět 10 minut k dispozici. Děkuji. Děkuji vám e, za vyzvání promluvit zde. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit. Jak jste jak bylo uvedeno eh, v úvodu, eh, Čína je velmi důležitá pro Evropu a její občany a proto je velmi vítaná tato iniciativa uspořádat eh, toto slyšení. Já přicházím z think tanku Evropské zahraniční vztahy. To je jediný myšlenkový trust, který se zabývá zahraniční politikou a já se konkrétně věnuji právě Číně. Vzhledem k tomu, že máte k dispozici již dlouhou rozsáhlou studii, tak bych se zaměřil vzhledem k těm deseti minutám, které mám k dispozici, na ty věci, které jsme eh, zkoumali a eh, také bych dal několik doporučení, jak by Evropa mohla zlepšit své vztahy s eh, Čínou. Já i mý kolegové jsme nedávno sepsali tuto studii Scramble for Europe o nové čínské ekonomické přítomnosti v Evropě Eh, takže já stručně pohovořím o tom a pak eh, dám několik doporučení, eh, které případně budou i předmětem diskuse. Takže my se zabýváme tím, jak evropská krize se eh, stává evropskou příležitostí. Přednedávnem eh, vztahy mezi Evropou a Čínou hm, se týkaly zejména levných eh, vývozů a evropských investic v Číně, ale nyní Čína na druhé straně je také mocným ekonomickým hráčem v Evropě a tím se tento vztah mění. Například v loňském roce čínský kvartet prezident Hu, premiér Wen a další navštívili Lisabon, Řím, Madrid, Budapešť eh, a všude samozřejmě eh, usilovali o obchodní vztahy, ekonomické vztahy. A to vede také ke změně vnímání Číny Evropou. Abych uvedl příklad Eh, příkladem toho je totiž i východní Evropa. Přednedávnem bývalé sovětské státy byly skeptické, pokud jde o čínský komunismus. Připomínalo jim to minulost opuštěnou, ale eh, po 11 letech maďarský premiér Viktor Orbán přijímal Dalajlámu a staral se o exilovou eh, komunitu. V loni když eh, Dalaj Lama opět navštívil Maďarsko, Orbán byl ve funkci, ale Dalaj Lama nebyl přijat, ale letos eh, přijel eh, ven a hovořilo se o historickém spojenectví mezi Maďarskem a Čínou. Takže vidíme, jak se rychle mění toto vnímání. A tyto změny se odehrávají velmi rychle. Čína eh, respektive Evropská unie poskytuje Číně eh, rozvojovou pomoc, ale současně Čína eh, poskytuje rozvojovou pomoc například některým balkánským zemím nebo eh, jiným zemím světa. Takže je tady otázka, jak Evropa zapadá do čínské strategie a oč vlastně Čína usiluje, co chce. Když se podíváme na nadcházející pětiletý plán, tak tam Evropa zapadá dobře, protože Čína se snaží o inovace, o špičkové technologie, o ekonomiku založenou na špičkových eh, technologiích a zelených technologiích. A jelikož Evropa disponuje těmito aspekty, tak právě Evropa dobře zapadá do záměru Číny v nadcházejících pěti eh, letech. Také se snaží o akvizici eh, značek a tak dále, například automobilový průmysl Volvo byl převzat Číňany, Rover ve Spojeném království, Budapešť asi nasledovat A také i vlastní čínská automobilová produkce se začíná rozvíjet například v Bulharsku. Když eh, jsem hovořila o investicích, tak eh, musíme uznat, že ten eh, výchozí bod Číny je poměrně nízký, zejména pokud jde teda o působení v Evropě takže začínají z nízké úrovně. A to tež platí o akvizicích a fúzích. Azijská společnost eh, v Americe odhaduje, že čínské investice tam eh, budou činit asi 3 biliony v roce 2022 a mm, samozřejmě Číňané budou opět i tam usilovat o eh, špičkové technologie. Evropa a Unie, Evropa a Amerika budou v tomto ohledu cílem Číny. Další složkou je to, že čínské státní banky a podniky hledají místa, kam by mohly umístit nadbytečný, eh, svůj nadbytečný kapitál, takže Evropa, která se potýká eh, bankovní krizí, eh, je jakýmsi vhodným kandidátem, nabízí se pro Čínu a také to souvisí s privatizačními programy, které probíhají v některých zemích, například Portugalsko a Řecko. I to se nabízí Číňanům. Samozřejmě Číňany eh, nesmíme vinit eh, za to, že přijímá eh, tyto výzvy a příležitosti. Fu Ying náměstek e, čínského ministra zahraničí to vyjádřil e, paralelou e, citátu, Shakespeareovského citátu koupit či nekoupit. Již několik let vlastně tady usilují Číňané o investice v Evropě a v Americe. Takže není na místě lamentovat nad tím, že e, Číňané e, vydávají peníze e, v Evropě a v Americe. Spíš jde o to uvažovat o tom, jak z této iniciativy profitovat oboustranně jedním z nejpalčivějších dnešních problémů, to je krize e, eura a e, e, dluhová krize. Čína vysílá neustále signály některým zemím, jako například Španělsku, Řecko a Maďarsku, že hodlá skoupit jejich dluhy ale současně lecos v této věci tají. In, in these particular countries are quite low zatím vlastně ty nákupy dluhy jsou poměrně nízké, takže eh, Čína, Čína zatím nevstupuje eh, masivně na eh, tento evropský trh dluhu. Hlavními mechanismy mm, v tomto ohledu je Evropská centrální banka MMF. Takže celkem za to Čína se svými eh, finančními rezervami eh, kupuje pouze ty nejbezpečnější obligace Evropy eh, označené třemi A možná to odpovídá německým. Pokud jde o doporučení, Evropané se jaksi zbytečně obávají Číny. Zdá se, evropští Evropa má na jedné straně společnou měnu, na straně druhé dluhy a neexistuje tady eh, pojistka na rozdíl od eh, Ameriky, eh, jak mm, omezit skupování svých dluhů zahraničními subjekty. A toto by mělo ale existovat. Není to snadné, eh, protože mm, to souvisí i s třetími trhy, jako například Hongkongem, ale lze to učinit a On investments. Chinese investment in Europe is a good opportunity čínské investice do Evropy jsou dobrá příležitost, ale i Evropa má dobré příležitosti v Číně, mm, pronikání evropských podniků mm, na čínský trh a tak dále. Na jedné straně je Evropa otevřená investicím, eh, ale Peking eh, je velmi ochranářský, pokud jde o pronikání eh, zahraničního kapitálu, respektive skupování státních čínských podniků. Ale samozřejmě takovéto vztahy by měly fungovat obou straně. Otázkou, která se nabízí, je i dohoda o investicích. Jednání začínají, což by samozřejmě mohlo i pomoci otevírat trhy v Číně evropským podnikům, zejména pokud jde o špičkové technologie. Eh, čínské investice v Evropě. Tady se nabízí otázka eh, bezpečnosti a transparence, protože eh, čínské investice na mnoze činí státní podniky a zatím se skrývají mnohdy politické motivy, nebo alespoň se to předpokládá tady, je potřeba větší transparentnosti. Eh, Číňané mají eh, mnohdy eh, velmi zamlžené struktury i ve své zemi, ale když pronikají do zahraničí, tak je na místě transparentnost měli bychom alespoň vést o tom debatu. Příkladem je čínský telekom, který je zablokován Eh, na americkém eh, trhu. Já eh, nechci o tom přijímat soudy, ale alespoň je na místě vést o tom v Evropě debatu, teda debatu o mm, bezpečnosti, pokud jde o pronikání čínských podniků na evropské trhy. Myslím, že jsem už překročil časový limit, takže bych ukončil svůj projev. Ano, Mám v podstatě ještě jeden, jednu drobnou poznámku, dáte mi ještě minutu, 15 vteřin. Ještě k veřejným zakázkám jsem chtěl něco říct. Opět je to vlastně to totež jako investice je důležité, aby Evropa využívala eh, dobře eh, tohoto evropského, pardon, čínského eh, zájmu ale je to něco, o čem můžeme diskutovat v rámci diskuse. Nabízí se například případ výstavby dálnic v Polsku, kde Číňané získali tuto zakázku, ale to stroskotalo. Důležité je, aby Evropa získala také přístup, eh, přístup na čínský trh eh, veřejných zakázek i když eh, Čína není eh, členem eh, příslušné mezinárodní úmluvy o mezinárodních zakázkách. Toto záleží samozřejmě na určité jednotnosti členských států v postupech a to je mm, asi zjevně to nejobtížnější v této chvíli. Myslím, že závěrem bych řekl, že Evropa má více eh, sil a moci, eh, než si myslí, ale je nutno, aby ji využívala efektivně. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Antoine Brune. A AB Marše. Président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za slovo. A děkuji vám také, že jste mě sem pozvali. Já bych se jen rád představil. Mám za sebou eh, dlouhou kariéru eh, ekonomika na trhu, na u OCCF eh, a u dalších společností. A v tomto kontextu jsem si uvědomil, že zahraniční obchod je velice důležitý pro dobré zdraví ekonomiky. A chtěl bych eh, toho svého řečnického času využít k tomu, abych eh, tady mluvil o tom, eh, že právě ta destabilizace evropského zahraničního obchodu Čínou vedla k tomu, že byly destabilizovány naše veřejné finance, což je problém, který řešíme už dva roky od října 2009. Nejdřív se začalo jednat o tom řeckém dluhu a potom se objevily další problémy s celkovým evropským trhem, s celkovým evropským dluhem. Takže já jsem toho názoru, že skutečnost, že v Číně se navýšil obchod od roku 2001, vedla k tomu, že se destabilizovaly veřejné finance v Evropě a ve Spojených státech. Protože v Evropě se výrazně snížil obchodní, snížilo obchodní saldo od konce roku 2001 a to hlavně proto, že se výrazně zvýšilo obchodní saldo s Čínou. A na konci 2001 eh, se obecně eh, zvýšilo obchodní saldo Evropy a Spojených států a zároveň se obrovsky navýšily obchodní přebytky Číny. A když se podíváte na tohle, tak kdo je slepice a kdo je vejce? No podle mě slepice je tržní strategie Číny, která od konce 2011, kdy vstoupila do VTO, začala mít obrovské obchodní přebytky, které neustále rostou, což je pro nás velmi nepříjemné. Vejce je obchodní deficit, který neustále roste Eh, jak eh, v, ve Spojených státech, tak ve Velké Británii, ve Francii, v Belgii, v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku, eh, Německo a Nizozemsko jsou na tom zatím dobře, protože toto kompenzují tím, že mají přebytek vůči Francii a Jižní Evropě. Já naprosto nesouhlasím s tím, co říká čínská vláda, že totiž to navýšení obchodního salda ve Spojených státech a v Evropě by bylo, eh, vzniklo proto, že se u nás navýšily vnitřní výdaje. Tak tomu není. Podle mě eh, toto vzniklo eh, kvůli obrovskému, obrovské konkurenci ze strany Číny, které jsme byli vystaveni od roku 2001, ve chvíli, kdy Čína dokázala konečně vstoupit do VTO, protože Čína vstoupila do VTO a měla obrovskou výhodu velice nízkých platů, mnohem, ale mnohem nižších než platů v Evropě a ve Spojených státech. Já jsem se eh, setkal ve, v roce 2004 s člověkem, který mi řekl, že v roce 2004 byly mzdy eh, ve Spojených státech 80krát vyšší byla hodinová mzda 80krát vyšší v, v továrnách v Americe než v Číně, což jasně ukazuje, jaká byla situace. To je něco, eh, co se eh, v moderní historii eh, mezi velkými zeměmi nikde nevyskytlo takto obrovský rozdíl. Já si myslím, že to je zcela jasný fakt. No a pokud potřebujete další důkaz, tak se podívejte od konce roku 2007 jsme měli v Evropě a v Americe recesi, ze které jsme se nikdy ve skutečnosti nedostali. Normálně by takováto recese vedla k urovnání našich eh, vnějších vztahů, obchodních vztahů s Čínou a se Spojenými státy, ale nestalo se tak, protože Čína i nadále zaplavuje mezinárodní trhy, a to na úkor Spojených států a Číny. Což přispívá k tomu, aby Čína si udržela eh, své vnější obchodní přebytky od roku 2007 víceméně stabilní. A v takovéto situaci Spojené státy i Evropa rozvinuly takové kompenzační politiky. Proč? Protože země, která má velký a neustále se vracející obchodní deficit je země, kde eh, velká část národních příjmů je utrácena v zahraničí a ne na jejím území. Takže země, kde je běžný obchodní deficit, je země, kde je eh, velmi destabilizován růst. A proto jsme viděli takovou situaci v mnoha evropských zemích a také eh, v roce a také eh, ve Spojených státech mezi lety 2001 a 2007. Byly tam vedeny tyto kompenzační politiky. Jednak se eh, využíval trh s nemovitostmi a jednak se zvyšoval rozpočtový deficit. V těch zemích, kde chtěli využít nemovitostí, aby unikly eh, potíží vyplývajících eh, z obchodního deficitu. Eh, to byl případ Spojených států a pak dvou evropských zemí, Velké Británie a Španělska. Tyto země mezi lety 2001 a 2007 chtěly mm, udržet situaci tím, že využili trhu s nemovitostmi. Ta druhá politika, kterou vedly země jako Francie, Belgie, Itálie, Portugalsko a Řecko, to byla cesta, eh, kde se eh, využilo navýšení rozpočtového deficitu. Tyto země tak učinily, protože kdyby tak neučinili, pravděpodobně by se do recese dostali před rokem 2007. No a potíž, jak asi chápete sami, spočívá v tom, že tyto dvě kompenzační politiky jsou krátkodobě sice efektivní, ale nemohou být vedeny do nekonečna, protože nakonec se dostanete do chvíle, kdy už není možné takovéto politiky využívat. V těch zemích, které eh, využili trhu s nemovitostmi, se stalo to, že ve chvíli, eh, kdy už si všichni koupili nějakou nemovitost, eh, zatíženou hypotékou, tak eh, se ukázalo, eh, že eh, ti kupující vlastně vůbec nejsou solventní a v této chvíli se trh úplně zhroutil. A jak víte, došlo potom k obrovské krizi na trhu s nemovitosti a velké bankovní krizi a státy musely intervenovat a museli půjčovat peníze bankám, což, jak víte, vedlo k navýšení veřejného dluhu. Co se potom týká té druhé metody, té druhé politiky, eh, kde se využívalo navyšování rozpočtového deficitu, tak stejně dobře jako já víte, že země, která se rozhodne udržovat růst tím, že bude neustále navyšovat rozpočtový deficit, se eh, vystavuje nebezpečí, že eh, státní zadlužení se bude neustále zvyšovat. A to až do chvíle, kdy věřitelé začnou být znepokojeni, zvláště zahraniční věřitelé začnou být znepokojeni, zda stát bude vůbec schopen svůj dluh někdy splatit. No a když k tomu to dojde, a když věřitelé začnou být eh, znepokojeni, eh, dojde eh, ke krizi veřejného dluhu. To se stalo v Řecku na konci roku 2009 a děje se to v současné době i v jiných evropských zemích, které radši ani nebudu jmenovat. Takže vidíte, že ta čínská strategie, která spočívá v Vytváření obrovských obchodních přebytků na úkor Spojených států a Evropy je velmi destabilizující. Protože teď na podzim roku 2011 jsme v situaci, kdy už není možné využít trhu s nemovitostmi, abychom zajistili nějaký růst ani v Evropě, ani ve Spojených státech. Nemůžeme využít ani veřejného dluhu, protože ty státy, které tak učinili, Eh, teď eh, musí činit dosti drastické kroky naspět. Je to taková systemická destabilizace. Spojené státy a evropské země i nadále trpí velkým obchodním saldem s Čínou, ale přitom už nemají možnost využívat těch kompenzačních politik, které odvážně vedly až doteď. Takže můj závěr je, že přišla chvíle na to, aby se evropské země schopily a aby pochopili, že je třeba výrazně změnit naší politiku vůči Číně. Víte, že v současné době většina amerického kongresu a většina amerického senátu chce začít eh, s takovými to změnami, já si myslím, že je dobrá chvíle. A pokud bude kongres pokračovat tím směrem, kterým začal, bylo by škoda, aby Evropský parlament zůstal stranou. Já myslím, že je jasné, že jen ve chvíli, kdy se spojí Spojené státy a Evropa v otázce cel, budeme moci eh, získat eh, nějakých výsledků a dosáhnout nějaké změny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď pan Jonathan Holslák. Ten je šéfem eh, výzkumu mm, na Bruselském institutu současných čínských studií na Svobodné univerzitě v Bruselu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za pozvání na tomto velice důležitém slyšení. Máme prezentaci, ano. Jak vidíte eh, v titulu prezentace, tak já jsem vynechal ten otazník z původního názvu. Je totiž eh, zřejmé, že obchodní rovnováha tady je. Nicméně já chci eh, hlavně říci, že ji musíme zasadit do celkového obrázku a neměli bychom odpovědnost za, nav- nápravu té eh, rovnováhy nebo nerovnováhy eh, házet jenom na Čínu, ale je to eh, zodpovědnost dílená. Nejdříve se podívejme na konkurenceschopnost. Kolik konkurenceschopnosti Čína nabývá? Jaké konkurenceschopnosti nabývá tedy? Podíváme se potom na sdílenou odpovědnost a potom bych ještě nastínil nějaké scénáře. Nedávno jsme zpracovali Eh, studii eh, o vztazích mezi Čínou a Evropou a zjistili jsme, že eh, vzájemné doplňování se, to znamená vývoz detailně posouzení mezi EU a Čínou, tak to doplňování se, snížilo o 20% za poslední 10 let. To znamená, že evropské firmy teď o 20% více mají větší konkurenci než dříve z Číny. A Číňané kongolují celkově tedy ve 36% eh, zboží, které vyvážíme. To není takový překvěv, jaký máme ve Spojených státech, hm, se Spojenými státy nebo i jinými obchodními mocnostmi. A tím se okamžitě dostáváme eh, k eh, tedy v určitému kontextu této konkurenceschopnosti Číny. Dále tato komplementarita nadále bude se zvyšovat, protože Čína se e, chytá v farmaceutickém průmyslu, ve výrobě aut, v letadel a pokud Čína naplní své plány pro tato odvětví, tak by to znamenalo, že v evropské firmy budou čelit mnohem větší konkurenci nejenom v bilaterálním obchodě, ale i konkurenci ze třetích trhů. Dalším důležitým zjištěním ve zprávě, která vyjde za několik týdnů, je, že jenom malá část tzv. Eh, komparativních výhod Číny je daná eh, státní intervencí. Není jich více než 13 eh, je to tedy, hovořím o těch výhodách vývozců oproti našim, jako jsou levná pracovní síla, levné půjčky a tak dále. To, že Čína má levnější pracovní sílu, dobrou infrastrukturu, docela stabilní politické prostředí, to je, myslím, hlavní výhodou. Potom obchodní nerovnováha. Já si um, nemyslím, že by Číňané se nějak drali do Evropy. Myslím si, že evropské se spíš derou do Číny než obráceně. V této tabulce vidíme přehled čistého otoku a přítoku kapitálu na, v, na běžném účtu platební bilance. A um, je zřejmé, že musíme jít eh, za rámec jenom eh, obchodu eh, se zboží a službami. Máme tady i ty otokové deficity, pokud jde o přímé investice a další investice, což se týká řady vývozních úvěrů. Potom jsou tady portfoliové transfery to znamená, eh, že ten nevyvážený hospodářský vztah, který máme s Čínou, je mnohem více mnohobrstevnatý než jenom nerovnováha v obchodu se zbožím. Největší otazníkem je, do jaké míry eh, eh, Čína může vyrovnat tu nerovnováhu nákupem z rezervních aktiv. My k tomu nemáme čísla, ale předpokládáme, že 450 až 550 eh, eh, neříká řečník čeho, eh, rezervních aktiv Čína uplatnila, což není tolik jako ve Spojených státech, nicméně je to pořád hodně. Celkově bychom mohli říci, že akumulovaný deficit, respektive o odtok na, v rámci platební bilance máme ve výši 500 miliard dolarů za posledních pět let. To, je, to vypadá jako dramatické číslo, ale pokud to dáme do perspektivy, tak je to jenom 0,3 evropského HDP, což je, myslím, docela dobrý kšeft za tyhle výrobky, které dostáváme. Také můžeme eh, eh, externě zadat spoustu eh, průmyslových výrob, které tady lidi už nechtějí mít na dvorečku, takže ta, to, že Čína má mm, přebytek platební bilance, je sice dramatické, ale neměli bychom mm, dělat z komára velblouda. Myslím si, že Čína samo o sobě nemůže být Ehm, považována za, za jedinou zodpovědnou za tuto nerovnováhu. Myslím si, že tady máme určitý, um, určité um, dvojité um, narušení situace, um, nebo dvoustranné narušení situace. Nejedná se jenom o čínskou stranu. A, a uvědomme si, že ten deficit se teď přesouvá z azijských zemí právě k Číně. Teď velice eh, rychle schrnu eh, takovéto dvojité zkreslení, jak jej vnímám, protože kolega už tady hovořil podrobněji o tomto v předchozí prezentaci. V zásadě eh, obchodní nerovnováha s Čínou ukazuje, že jsme se vytvářeli nebo vyvíjeli ve dvou v ekonomických modelech, které narazili na své, které narazili na své limity. Evropa spotřebovávala a Čína a má růst díky přebytkům. V Číně eh, má i tedy eh, minimální profit, nadbytečnou kapacitu a to znamená, že i oni eh, se dostávají na hranici kapacity a samozřejmě v Evropě ta stávající bouřlivá situace je výsledkem tohoto. Jedná se tedy o dvojité narušení a je zřejmé, že se bude tady muset ta situace dvojitě napravit. Nemůžeme čekat, eh, že Čína bude liberalizovat svoji ekonomiku a mm, my nic. Musíme eh, v Evropě také zásadním způsobem se posunout, protože eh, jakákoliv asertivní obchodní, obchodní politika vzhledem tedy vůči Čínské lidové republice nebude dávat smysl. Jaké jsou tedy eh, možnosti budoucího vývoje? Jejich pět. Za prvé, nechme trhy, ať odvedou svoji práci a ať se to přizpůsobení ehm, pro, eh, ať, ať proběhne eh, samo od sebe. To by bylo velice bolestivé. Potom druhé řešení je využít americký model, tož bychom, to znamená, že bychom v zásadě požádali Číňany, aby si koupili větší eh, rezervní aktiva, tak aby euro bylo na úrovni a eh, my jsme si udrželi eh, naši životní vůli, když by to Číně nezajímalo, tak to taky nebude fungovat. Potom je tady ochranářství a obchodní války a čínský merkantilismus a ekonomický nacionalismus mm, No a uzavření našich vlastních trhů, já si nemyslím, že se eh, ubíráme eh, tímto směrem. Potom koordinované přizpůsobení, eh, to by vedlo k oslabení eura. A myslím si, že to je jediný způsob, jak bychom mohli získat nějaké vývozní výhody a posílení juanu. A Čína by se Eh, vzdala eh, své obchodní eh, politiky, průmyslové politiky její, její podpory. Čili já si tak říkám, že nakonec skončíme stejně u pátého scénáře. To znamená, že krátkodobě budeme předstírat, že jednáme a že můžeme nalézt nějaký, nějakou cestu vpřed od nerovnováhy a vzhledem k tomu, že nevyřešíme ty vnitřní eh, nerovnováhy, tak to nakonec po, po, povede k větší nestabilitě, panice eh, v dlouhodobém eh, výhledu a myslím si k většímu protekcionismu na obou stranách, nejenom v Evropě, ale myslím si, že je to možné i v Číně. Čína by se znovu mohla zakopat a zabouchnout dveře své ekonomiky. Ještě víc, než je to teď v současnosti. A teď doporučení eh, parlamentu. Eh, přivrátit pozornost vůči Číně by mohlo být politicky užitečné, ale ekonomicky to není užitečné. Nejlepší eh, by bylo řešit naše vnitřní nerovnováhy. Evropský parlament by i nadále měl požadovat, aby Čína dělala stejné reformy interní jako my. Ovšem jde o to, abychom je udělali my. A pokud eh, budeme schopni se shodnout a eh, dát dohromady vlastní hospodářský eh, přechod, tak bychom měli případně sankcionovat Čínu, pokud ne, zanedbá své reformy. A s těmito čtyřmi širokými náměty bych ukončil. Děkuji, tak to bylo přesně 10 minut. A nyní dám slovo panu Viorelu Ist Leticionovi Budurovi, generálnímu řediteli EEAS v Ázii. Kde jste? Máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Já se eh, jmenuji James Gillespie, jsem ředitelem eh, pro Asii a zastupuji tady kolegu, který to nestihl, respektive se nemohl dostavit. Ale chci vám upřímně poděkovat za to, že jste pozval i vnější službu EU. Myslím, že to je vzácná příležitost a vzhledem k vyjádřením názorům myslím, že se to by se to mohlo opakovat. E, toto slyšení je velmi aktuální, protože problematika, která se zde diskutuje, se samozřejmě dotýká stávající, e, stávajících ekonomických a finančních tlaků světové ekonomiky a samozřejmě rizik, které to má na světový um, obchod a e, e, zanedlouho se uskuteční řada e, summitů, například Evropská rada 14. summit EU Čína a pak summit G20 v Cannes. Rychlý vzestup Číny je realitou, nemusím v tom zacházet do detailu, je to nesmírně důležitý globální hráč, nejenom v obchodu, investicích, ale také v pomoci, také v oblasti politické a bezpečnostní. Čína se stává nesmírně důležitým důležitým partnerem pro EU. E Většina diskusí se koncentrovala na aspekty bilaterálního obchodu, ale jak jeden ze e, zúčastněných panelistů uvedl, e, obrázek je složitější. Čína má velkou potřebu, respektive poptávku pro, po surovinách, například z Brazílie, Austrálie a vyrábí pak produkty, které, které nám prospívají a Další aspekt je silná konkurenceschopnost eh, čínských eh, výrobků, je to výzva eh, pro naše podíly na trzích v třetích zemích, je zde také silný tlak na průmysl v rozvíjejících se zemích Kambodži, textilní průmysl Vietnamu a tak dále. Velmi složitý um, obrázek tedy. A dovolte, abych navázal na poslední prezentaci Chceme-li eh, vyvodit makroekonomické implikace, tak bych řekl, že je to ten eh, makroekonomický přebytek, který eh, Čína využívá a to má určité implikace. Situace není přesně mm, tatáž, ale v mnoha ohledech je to obdobné jako s Japonskem v 70. a 80. letech. Země, která se nesmírně rychle rozvíjí, chceme s ní mm, mm, koexistovat pozitivně. A tady se pohybujeme, nebo bychom se mali, měli pohybovat po dvou rovinách. To znamená vytvářet strategické partnerství, abychom společně řešili velké výzvy, kterým svět čelí, klimatické změny a tak dále, stejně tak jako stávající ekonomickou a finanční krizi či tlak. A současně eh, chceme řešit velmi prakticky naše základní potřeby týkající se obchodu, přístupu na trh, investic a tak dále. Snažíme se eh, utvářet utvářet eh, vztahy s Čínou již po léta na tomto základě eh, a na předchozích summitech. A tento nadcházející summit, eh, tam se budeme snažit to konsolidovat ještě dále. Takže snažíme se identifikovat způsoby, jak dále spolupracovat pozitivně s Čínou. Předchozí řečník uvedl poslední čínský národní ekonomický plán a určité cesty, které to může utvářet nebo otvírat pro spolupráci s Čínou. Také bychom chtěli dotlačit Čínu k větší spolupráci v mezinárodních otázkách. Myslíme si, že Čína má potenciál učinit více pro podporu, respektive pro pokrok v Barmě a dalších zemích, například Středního východu. Chceme tady Čínu tlačit e, vpřed pozitivním směrem. Snažíme se rovněž přesvědčit Čínu ke spolupráci spolupráci na řešení globálních výzev, včetně těch, jimiž se zabývá G20. Současně eh, máme velmi praktický přístup ke stávajícím starostem, eh, přístup k trhům, obchod, investice zde zazněly, ale myslím, že také máme přetrvávající eh, starosti ohledně dodržování lidských práv v Číně. Takže snažíme se posunout tuto agendu vpřed na základě strategického i praktického vektoru. To bude cílem nadcházejícího summitu. Přípravy běží dobře a máme velkou naději, že summit bude úspěšný. Je velmi důležité, abych se vrátil eh, k tomu mm, předchozímu, eh, totiž je velmi důležité postupovat koordinovaně a využít tohoto summitu, eh, abychom přesvědčili Čínu, aby byla vstřícnější v rámci G20. Předchozí předchozí řečník vyjádřil určitý, určitou skepsi v tomto směru, ale situace se stává naléhavou nejde o to, aby Evropská unie dělala jednu věc výměnou za jinou, ale je jasné, že my v EU a v Americe v nadcházejících letech budeme čelit eh, snižující se poptávce, snižující se domácí eh, spotřebě, tudíž i snižujícímu se vývozu a eh, Čína tím bude dotčena. Americká ekonomika se bude také zpomalovat, bude mít méně prostoru jako před dvěma lety stimulovat ekonomický růst finančními injekcemi. Takže chceme, aby Čína byla vstřícnější v rámci G20 a na summitu se budeme snažit přesvědčit čínské vůdce, aby se eh, posouvali tímto směr, směrem. Nechci zacházet do detailu, pokud jde o vytváření nové rovnováhy, o, pokud jde o eh, vytváření sociálních sítí a stimulaci domácí poptavky a tak dále. A pak tady máme i otázku měny samozřejmě, ale nebudu zacházet do eh, podrobností. My se domníváme, že Číňané budou v tomto ohledu trošku odvážnější. Nechci spekulovat o tom, co se stane, pokud z toho samitu nevzejde, respektive z procesu G20 nevzejde nic pozitivního. Eh, doufám, že to, ale myslím, že to nebude dobré eh, pro nikoho z nás. Někteří řečníci eh, poukazovali na rozčištěný přístup ze strany EU. Nemyslím, že to je zcela správné. Já jsem byl přítomen Eh, radě eh, ministrů zahraničních věcí včera a myslím, že tam eh, se dospělo k velmi jednotnému názoru na to, co by mělo vzejít z toho nadcházejícího jednání s Čínou. A na tomto místě končím se svým proslovem. Děkuji vám. Děkuji. A teď úplně na závěr paní Helena z komise z DG pro obchod. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také výboru a sekretariátu za pozvání, jak říkali ostatní řečníci, abychom mohli přispět do vaší diskuze a přípravy na zprávu. Čína, to je samozřejmě jedna z nejproblematičtějších otázek, které jsme museli řešit. A je myslím docela zajímavé, když si vyslechnete různé názory v Evropě. Myslím si, že všichni eh, víceméně souhlasí s tím, jaké jsou ty výzvy. Je zjevné, že Čína má v současné době obrovský růst eh, na světové scéně, Asie obecně a Čína konkrétně. Spousta z těch věcí, které jsme tu dnes slyšeli, eh, jsme si vyslechli, Spousta takových věcí jsme si vyslechli i od Evropské obchodní komory v Číně mluvili o zisku čínských společností a také eh, říkali, že se vynoří bez pochyby další potíže. Já myslím, že je nám všem jasné, že Čína je hlavním zdrojem zisku. Je to skutečně čínský trh pro většinu společností v Číně. Ale také je dobré eh, říci, jaká je ta obecná situace, která se jasně ukazuje v tom, že evropský vývoz do Číny v posledním roce narostl 37 Samozřejmě ještě více narostl náš dovoz, ale přesto. Je to jeden z trhů s největším potenciálem pro vývoz v budoucnosti ale v podnicích jak v Číně, tak mimo Čínu je stále větší znepokojení nad tím, že Čína není ekonomicky příliš otevřená a e, jsou obavy, e, jakým směrem se to bude ubírat a jaká bude situace v příštích letech. Také jsme se dozvěděli o různých potížích podniků v Číně, ať už se to týká hospodářské soutěže, dodržování pravidel VTO, přístup na trh samozřejmě, přístup k surovinám, jak na globálním trhu, o tom mluvil předchozí řečník, ale také přístup eh, k surovinám přímo v Číně, což je velmi důležité pro mnoho průmyslů a pak samozřejmě nesmím zapomínat na eh, ochranu duševních práv. To má velký dopad, to zvláště teď, kdy Čína dává hodně peněz do inovace, do inovací, stává se takovým eh, centrem mnoha inovativních nápadů a jak evropské, tak americké společnosti by se do toho procesu rády připojily, protože i tam ten trh roste. Když se ale podívám na několik těchto otázek. Jak už jsem říkala, my eh, se na ně soustředíme, když vedeme dialogy s Čínou, a to už několik let. Začnu oblastí, kde vnímáme situaci možná něco pozitivněji, i když i tam jsou problémy. A to jsou investice. Předchozí řečník říkal, eh, že se díváme na možnost vyjednání nějaké investiční dohody. Rozhodnutí ještě nepadlo, ale je to jedna z oblastí, kde jak na straně EU, tak na straně Číny je značný zájem o nějakou dohodu. A je docela snadné si představit, jaký by měla potenciál. Čína se zabývá otázkou ochrany investic když teď máme eh, v Evropě takovéto možnosti. No a pak samozřejmě ze strany Evropy nás zajímá ten přístup na trh. Protože evropský trh je mnohem otevřenější čínským investicím než naopak. Některé problémy se váží na ten takzvaný investiční katalog, který používá Čína a tak řídí směr investic tam, kam chce, ale potom také, co se týká nějakých omezení eh, partnerů pro takzvané joint ventures, dodávání licencí a ve spoustě dalších otázek. Takže já si myslím, že je důležité, aby pokud se rozhodneme začít s takovými to jednáními o nějaké investiční dohodě, musíme si být jisti, že se nám podaří vyjednat nějaký konečný produkt, který dá evropským společnostem víc možností lépe a bezpečně investovat v Číně a mít tam lepší přístup na trh. A to je věc, o které pořád ještě s Čínou jednáme, protože Čána, Čína tradičně nevyjednávala investiční dohody, kde by byla nějaká ustanovení o přístupu na trh. Je to otázka, o které se nejedná snadno a musíme najít nějaké řešení, protože já si myslím, že by bylo dost těžké Těžko si představit, že by Evropa časem schválila nějakou investiční dohodu, která neobsahuje žádná ustanovení o přístupu na trh a která by tím pádem měla dost omezené využití. Další oblast, kde si myslím je docela dobrý růstový potenciál, jsou služby. Mluvíme tady samozřejmě o obchodních službách mezi EU a Čínou. Jedná se tam o 16 miliard euro vývozu z Číny a 20 miliard vývozu z Evropy do Číny. Ovšem to je třeba srovnat s naším prvním obchodním partnerem, protože Čína je až druhý. Ten první to jsou Spojené státy a tam se jedná o 131 a 125 miliard. Je to mnohem větší objem. Takže myslím, že když se podíváte na ta čísla, je tam možnost ještě ten obchod navýšit a je to také jedna z oblastí, kterou musí Čína ještě na svém trhu rozvinout. A evropský průmysl by k tomu rozhodně mohl přispět. Když se podívám teď na trošku složitější otázky, jednak ta otázka ochrany duševních práv. Máme velké problémy s implementací tohoto v Číně. to je teď hlavní věc, jak zajistíme, že společnosti budou v Číně skutečně chráněny tak, jak by podle zákona být měly. A to jednoduchým způsobem, aniž by ty soudní procesy trvaly roky a roky. Potom je tam otázka transferu technologie, o tom také jednáme s čínskými kolegy. Je v zájmu Číny mít eh, dobrou ochranu duševních práv. A Čína s tím souhlasí. Ale nám se zdá, že ano, oni dosahují určitého pokroku, ale měli by tak činit rychleji, nebo tím poškodí svůj vlastní rozvoj. A je to samozřejmě také důležité v oblasti inovací, jak už jsem předtím říkala, protože tam je zcela zásadní ta skutečnost, že to co vymyslíte, vlastníte. A potom je tady věc, o které jsme mluvili několikrát eh, tady v parlamentu. Čína není signatářem dohody o státních zakázkách. V Číně je zadáváno spousta zakázek, které ale spadají pod jiný zákon. Ne všechny evropské společnosti jsou mimo možnost dostávat takovéto smlouvy, ale přesto bychom rádi, aby ta situace byla trochu otevřenější a aby společnosti věděly, eh, že mají skutečně eh, stejný přístup na čínský trh jako čínské společnosti na trh evropský. A poslední věc, eh, to jsou dotace a vývozní úvěry. To je věc, o které se také hodně mluvilo v poslední době u nás. My se snažíme o tom jednat s čínskými ministry. Je to ale samozřejmě velmi složité. A ze strany EU máme generálního ředitele pro hospodářskou soutěž, když to v Číně eh, je toto v podstatě rozloženo do celého systému a pak je těžké s někým vést dialog. Navíc čínský model je trošku odlišný od toho evropského, co se týká dotací. Ty dotace jsou poměrně vysoké. A stát intervenuje také v otázce vývozních úvěrů. Je to věc, o které neustále s Čínou jednáme. Neříkáme, že všechny vývozní dotace jsou špatné, ale přesto je to věc, které bychom chtěli jednat, abychom zajistili skutečně rovné podmínky pro všechny. Takže já myslím, že to je všechno, jen chci zdůraznit, že pro nás je to důležité. Všechny tyto otázky eh, probíráme, budeme je nadále s Čínou probírat. Myslíme si, že to konec konců i v zájmu Číny, ale další důležitá věc je, eh, že potřebujeme nějak postupovat společně, protože naše ekonomiky jsou teď tak provázány náš průmysl je provázán s Čánou, s Čínou, že musíme najít nějaký plán, který nám zajistí pozitivní agendu pro budoucnost. Dobře, já teď dám slovo členům našeho výboru, nejdřív Janik Šado z skupiny Zelených. Děkuji, pane předsedo. děkuji jednotlivým řečníkům. Já myslím, že to bylo velmi zajímavé ne eh, tak úplně uklidňující. To, co jste říkali. A ne vždy uklidňující pro zástupce evropských institucí. Já vím, že jsme měli eh, takový šok konkurenceschopnosti ze strany Japonska a v otázce inovací a tak dále, ale když to srovnáte tím šokem eh, ze strany Číny, tak eh, tam je to něco jiného. Tam je to šok z jejich ekonomického modelu, sociálního modelu, demografického modelu i demokratického modelu. To je prostě srážka se spoustou eh, různých jiných věcí. Myslím si, že jeden z důvodů těch deficitů, které teď konstatujeme, je také nedostatek demokracie v té zemi. A skutečnost, že obecná úroveň sociální ochrany pro čínské pracující je velmi nízká. Já myslím, že bychom měli mít odvahu i tady v institucích to říct jasně. To neznamená, že by za to Evropa nebyla také částečně zodpovědná, protože v současné době nemáme žádnou evropskou průmyslovou politiku, takže vlastně vůbec nevíme, jaké máme cíle, jaká je naše strategie na mezinárodní scéně a také ve vztazích s velkými zeměmi, jako je Čína. A druhý handicap je skutečnost, že Evropa, jak teď vidíme, padla do léčky. Máme takové plury bilaterální vztahy s Čínou a ne vztah mezi EU a Čínou. Vždy, když někdo jede do Číny, tak se podívají do různých měst. Číňané, když přijedou do Evropy, tak eh, si udělají nějaké velké smlouvy v různých evropských městech a, a naši prezidenti jsou na to velmi pišní, ale přitom máme obrovské obchodní deficity. I pan prezident Sarkozy, eh, který je tak velmi optimistický a ze všeho udělá veliký úspěch, Eh, nám nemůže říct, že my přesvědčíme Čínu, aby přistoupila na náš sociální model. Takže já si myslím, že potřebujeme trošku optimističtější přístup k těm jednáním, které proběhnou v G20. Mně se zdá, že tam je velká výzva na úrovni Evropy. Totiž, pokud jsme tím největším světovým trhem, tak jsme také tím hlavním místem, kde se vytváří určité normy. Dokázali jsme to v případu REACH, takže já nechápu, proč ve chvíli, kdy Evropa chce multilaterálně jednat o sociálních otázkách, o klimatu, o lidských právech a tak dále. Jak je možné, že země, jako Čína, které nechtějí nic takového, jak je možné, že Evropa eh, svoje vztahy s takovouto Čínou nebo takovýmito zeměmi nepodmíní více dodržováním svých sociálních, hygienických i environmentálních norem? Myslím, že bychom si měli skutečně položit otázku, jak podmínit přístup na naše trhy, uvědomujíce si neustále, že se tím nic moc nezmění. V některé z prezentací tady bylo řečeno, eh, ta otázka veřejných trhů v Polsku. Myslíte si, že když recipročně otevřeme trhy, tak eh, že evropští pracující budou budovat silnice v Číně, to si přece nikdo z nás nemyslí. Není to otázka úplné reciprocity. Jedná se tady o vztahy mezi dvěma světadíly, které mohou mít eh, stejný názor na otázky, jako je nedostatek přírodních zdrojů, klimatické změny a tak dále. A otázka je, jak Evropa bude jednat ve chvíli, kdy se dva takovéto odlišné modely střetnou. Samozřejmě, že Čína je v, desen, je v defenzívě, co se týká zelené ekonomiky, přírodních zdrojů a tak dále. A Evropa i Čína jsou poměrně chudé světa díly. My můžeme mít skutečné partnerství, průmyslové i jiné partnerství, ve chvíli, kdy Evropa bude mít odvahu, když se mluví o využívání zdrojů v Číně, nemluvit jen o tom, co se děje v Číně, ale co se děje i v Africe a jinde. Děkuji. A teď je pan Winkler z EPP. Very much, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, všem eh, za dozajisté zajímavé prezentace. Chtěl bych vyjádřit eh, určité zklamání nad názvem této debaty, protože obchodní rovnováha mezi Evropskou unii a Čínou, tak to je, myslím, trošku úzce to téma pojaté potřebujeme širší obrázek. Obchodní rovnováha je důvodem nebo důsledkem kvality a obsahu našich bilaterálních vztahů. My, Evropská unie, docela jistě nejsme spokojeni s eh, vztahem obchodních vztahů s Čínou. Vidíme tam obrovský potenciál, ale zároveň vidíme eh, i výzvy jsou tam nedořešené otázky, které prostě nemůžeme přehlížet. E, jednou e, z klíčových otázek může být e, nedostatečná úroveň vzájemného porozumění a porozumění těch otázkám. Víme mi opravdu, co chce Čína a zná Čína Evropu dobře? Já si myslím, že dobře ne. Podívejme se na, evropskou, na čínskou 12. pětiletku a evropskou strategii 2020. Tam se používají stejná slova, stejné výrazy při výstavbě věd, tady ve, v těch formulacích. Ale a, eh, tam ta podobnost končí. Stejná slova nestamenají v těch dokumentech to tež nestanovují se jimi stejné cíle. Takže lepší pochopení a mm, znalosti vzájemné jsou, myslím, do budoucna užitečné. Potom eh, je třeba prohloubit partnerství. Musíme budovat opravdu strategické partnerství, pokud má být eh, úspěšnými obchodními partnery. A potom, vím, že to zní naivně, ale eh, je tady určitá možnost. Měli bychom se snažit eh, na, eh, stavět na vzájemné doplňování a ne na konkurenci v tom proměňujícím se globálním klimatu. Jsou tady určité scénáře, tak samozřejmě my se musíme vyhnout obchodním válkám a eskalujícímu protekcionismu a měli bychom vycházet ze spolupráce a z společného mm, pochopení toho, že jak Evropa, tak Čína musí nejdříve pracovat na svých vnitřních nerovnováhách a až si je vyřeší, tak tím mohou vyřešit vlastně i mm, vzájemnou nerovnováhu obchodní. Potom potřebujeme efektivní, efektivnější bilaterální koordinaci a mnohem lepší multilaterální koordinaci eh, v G20 a v dalších eh, multilaterálních rámcích. Tímto způsobem můžeme vytvořit eh, společnou cestu vpřed nebo nasnít. Děkuji. Teď Paul Murphy za GUE. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem řečníkům za prezentaci. Já budu mít něco k čínské ekonomice a potom k mzdám. Těm, té čínské ekonomice samozřejmě oni mm, prochází fenomenálním růstem. A Číně se podařilo se díky tomu před dvěma, třema lety vyhnout zásadním, zásadní krizi. Díky také státním investicím. A mm, jejich eh, ekonomika eh, nemá zase tak velkou bublinu, nespekuluje se v ní tolik a není čím dál tím více zadlužená. Možná, že před pouhým rokem ve finančním tisku eh, se ho velké bublině v Česneku. A v tuto chvíli Eh, se to týká čínských nemovitostí. Nevím, jak to ještě bude závi- eh, závažné, ale je zřejmé, eh, že tam od roku 2007 vzrostly ceny o 140% od v nemovitostí tedy a v Pekingu ve stejném období za 800%. Mě to tak trochu připomíná Irsko před třemi, čtyřmi lety, ale v obrovitánském rozsahu. Máte spoustu prázdných sídlišť Eh, všechno eh, se eh, budovalo proto, že si lidé mysleli, že ceny porostou nahoru. Ale teď je 64 milionů volných bytů v Číně a bude jich stále více, takže a, a stá, tedy místní samozpráva je také zadlužená v Číně. Takže eh, tam jsou velké eh, rozpory eh, a já očekávám, že ty se projeví na růstu a bublina pravděpodobně někdy praskne. Druhá věc. Zásadním aspektem tohoto nevyváženého obchodu jsou ty mzdové podmínky. My jste hovořili o, o konkurenční výhodě. Hmm této souvislosti. To je tady velice důležité. Náklady na produkci eh, pro eh, firmy vyrábějící v Číně a potom také nedostatek poptávky po spotřebním eh, zboží v Číně, protože pracující tam dostávají velice málo. Nestátní organizace China Labor Watch vydala novou studii o tragediích globalizace, mm, o mají tam deset eh, různých studií o nadnárodních společnostech, které pracují eh, eh, v Číně s subkontraktory a se subdodavateli, jako je například Foxconn. A ukazuje se tam, že ten růst, ke kterému dochází v Číně, a on je obrovitánský, pamatujete si, nebo bylo to něco jako v 19. století u nás, kdy lidé nedostávali placeno v továrnách a museli neustále pracovat, aby vůbec přežili. Čili ta, ty evropské a americké nadárodní firmy jsou do toho zapojené a také z toho mají eh, zisk. Nebo jsou tam eh, třeba eh, příklad Apple. V Americe, když si koupíte za hotovost Apple, tak je to 600 dolarů. A z toho 6 dolarů 54 jde na montáž Foxconu a, a malinký, malinká část eh, jde eh, tomu dělníkovi z toho a potom 360 eh, jde na čistý zisk. Takže na materiály. Ale Uvědomme si, že eh, tam pracující prostě nemají eh, z těch pracovních příležitostí příliš mnoho. Děkuji. A teď si poslechněme naši zpravodajku Mario Sarnes, protože už eh, nikdo o slovo se nehlásí. Než tam slovo hostům. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měla nejdřív všem poděkovat chtěla bych poděkovat eh, sekretariátu našeho výboru INTA, <coughs> jestli dovolíte, protože si myslím, že to velmi dobře zorganizoval. Eh, já jsem velice ocenila to, co nám tito odborníci, externí odborníci přišli dnes říct. Já vám všem velmi děkuji a vyjádřila bych se k několika bodům, které mně přijdou důležité. Jak nám velmi dobře vysvětlil pan Brune, tak eh, ta vazba eh, mezi velkými obchodními deficity a našimi veřejnými financemi a problémy, které vznikají pro růst v Evropě. To je velmi znepokojivé. Myslím si, že na tom, co řekl, je spousta pravdy a že je velice, ale opravdu velice důležité znovu nastolit rovnováhu eh, v našich vztazích s Čínou, která je v současné době velmi narušena. To je tedy první věc, naprosto zásadní. A potom Všichni tady eh, mluvili o tom, jak důležitá je reciprocita. No, o tom hodně mluvíme. Ale eh, kdyby Evropská unie byla schopna eh, v této věci mluvit jedním hlasem, tak už to samo o sobě by nebylo špatné. Je pravda, že náš trh je mnohem otevřenější než trh čínský. Máme problém s přístupem na čínský trh, máme problém s přístupem na veřejný čínský trh a myslím si, že bychom měli se pokusit toto nějak změnit. Obzvláště, co se týká těch nejvíce inovujících čínských trhů. Oni mají velmi dlouhodobou strategii, protože to není příliš demokratická země. Stát tam může rozhodovat eh, v horizontu 10-20 let a my vidíme, že eh, spousta těch důležitých sektorů si bere naše technologie a naše patenty, ale přitom nám neotvírají dveře právě do takovýchto důležitých eh, sektorů kde eh, probíhá spousta inovace a to se musí změnit. Potom, co se týká eh, cizích investic, eh, tak do strategických čínských sektorů je jich opravdu velmi málo. Takže bychom možná i my měli zredukovat čínské investice do našich důležitých sektorů. Potom ta otázka ochrany duševních práv, o tom se tady moc nemluvilo, ale přitom je to zcela zásadní věc. Já si myslím, že pokud Evropská unie si neuchová tu výhodu, kterou ještě v dnešní době má v oblasti patentů, technologií a inovací, tak budeme mít v budoucnosti velké potíže. Neexistuje žádná smlouva, kterou by v Číně podepsali velké evropské podniky, aniž by tam došlo ke transferu technologií. To je součást e, doložek, e, které e, Číňani vnucují evropským podnikům a my si musíme uvědomit, co to znamená. Toto skupování patentů a transfery technologií. A potom mluvilo se tady hodně o přístupu eh, k surovinám. Ani tam to čínské chování není eh, příliš dobře. Potom je tam ta otázka padělků, to se vážně na ochranu duševních práv a tam je třeba, abychom předložili velice konkrétní návrhy. Pak je tam samozřejmě ta otázka měny, protože to přece není kalá konkurence, když musíme čelit měnovým výkyvům, ke kterým v současné době dochází. To jsou všechno věci, které v té zprávě jsou zpracovány. A pak je tam ještě jedna důležitá věc, o které mluvilo několik řečníků, že totiž máme určitou sdílenou zodpovědnost. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom vyžadovali rovnou politiku s Čínou. Já doufám, že v té zprávě tak učiníme. A zároveň musíme zapracovat ale i u nás doma. Nemůžeme si představovat, že nás se to netýká. Skutečnost, že evropský průmysl je na tom dobře, co se týká zelené ekonomiky, různých nových technologií, inovací a tak dále, ano. Ale naše vztahy jsou eh, stále méně vyrovnané a možná, že bychom eh, mohli Číně vnutit vyrovnanější vztah, ale je třeba, abychom na tom zapracovali i u nás, jinak to nebude fungovat. Takže měli bychom to řešit na obou stranách. My jste tady mluvili o čínské přítomnosti v Číně. K tomu vyšla velmi zajímavá zpráva před několika týdny. Mohli bychom se pokusit možná o to, co mají ve Spojených státech. Tam uh, mají takový institut, který vám může kdykoliv říci, kdo má jaký dluh. My v Evropě toto vůbec nemáme. Já jsem se snažila zjistit, jaký dluh mají eh, jednotlivé členské státy u Číny. A komise mi řekla, že oni to nevědí. A to přece takhle dál nejde. To tež u přímých zahraničních investic. Sice v současné době to není žádné velké číslo, teprve prostě se s tím začíná, ale v příštích pěti, deseti letech budeme mít velké investice a zase, jako ve Spojených státech, bychom měli vymyslet nějaký mechanismus, který nám umožní naprosto transparentně zjistit, eh, do kterého strategického sektoru ty investice jdou. Když to dokáží v Americe, tak to si dokážeme i tady v Evropě. Potom eh, to, co říkal Janik Žado, myslím si, že to je opravdu velmi důležité. Evropa by měla podmínit eh, své obchodní vztahy respektem svých norem, což znamená, že výrobky, které přichází do Evropy, musí respektovat evropské normy. A myslím si, že to znamená, že je také třeba zvážit nějaký nový rámec, zavést povinné společné normy sanitární a sociální. A potom, ještě abych to uzavřela, vy jste o tom také všichni mluvili, máme tady eh, takovou dobrovolnou politiku, ale potřebujeme jednotnou a jasnou evropskou politiku v oblasti cen. V současné době eh, máme 27 různých strategií, nemáme žádnou evropskou a my bychom měli tedy nějakou jednotnou strategii navrhnout a myslím, že to už eh, bude nakonec. Proto jsou tady tito odborníci. My jsme eh, sice poslanci, ale měli bychom možná toto zapracovat i do našich veřejných stanovisek. A je to také otázka veřejného mínění, protože e, veřejné mínění je velmi znepokojeno našimi vztahy s Čínou a možná, že když něco uděláme v této věci, tak budeme důvěryhodnější. Děkuji. Děkuji. Dostáváme se tedy do konečné fáze tohoto slyšení. Já se vracím k našim hostům a zase je vyvolám ve stejném pořadí, nejdřív paní Šukrun. Vyslechli jsme si tady spoustu otázek a připomínek, takže prosím. Pět minut na každého řečníka. Děkuji, pane předsedo. Já teď budu mluvit francouzsky. Já naprosto souhlasím s tím, co tady říkali jednotliví poslanci. A velmi jasně jsme také konstatovali, když jsme sestavovali tu zprávu, eh, je tady snaha toto řešit na evropské úrovni, což je velmi důležité. Ovšem na druhé straně máme Eh, čínskou průmyslovou politiku, která je velmi jasná, plánovaná, velmi přesně definovaná a to je věc, eh, na které by měli Evropané zapracovat. Potom eh, souhlasím s tím, co se tu říkalo o střetu těch různých modelů. Protože s Čínou to není stejné, jako když jsme měli obchodní vztahy s Japonskem v 70. letech. To bylo přece jenom demokratická země když to v současné době eh, se třeba v Čínsku nepublikují pravidelně texty, jejich regulační prostředí je dosti neprůhledné, ale to se ví, ono se o tom mluví. Já si myslím, že to není nutně ta nejdůležitější věc, ale ano, samozřejmě, že víme, že je tam nedostatek aplikace mezinárodních norem, pracovních norem v Číně. Děkuji. A teď pan Parilu Plesner. Děkuji. A děkuji, že nám dáváte slovo. Na závěr několik drobných poznámek. Za prvé o e, rozdělení mezi členskými státy. Tady se chci vyjádřit e, k tomu, co e, učinil, učinila Rada pro zahraniční vztahy. My eh, jsme aktualizovali v poslední zprávě eh, stav eh, vztahu mezi EU a Čínou. Jsem vděčen paní Sarnes že se dotkla otázky transparentnosti. Je to eh, podle mě to nejdůležitější, že Evropa v současné dluhové krizi eh, nemá přehled o současných držitelích, eh, nejenom pokud jde o Čínu, ale je zde také problematika médií a tak dále. To je poměrně škodlivé a s Čínou to má konkrétní dopad což se někdy využívá i v rámci veřejné diplomacie. Uh, uh, A to může mít dopad i na širší bilaterální vztahy. A jedna poslední věc. V některých jiných prezentacích zazněla skutečnost, že čínské subvence neskreslují významně čínské ceny a export Číny. Je to zvláštní, když Evropa přichází s takovouto studií ve stejné době, kdy jeden čínský institut, jeden nezávislý čínský institut přichází ze studií, která vypovídá o opaku, totiž, že od roku 2001 všechny státní podniky utrpěly ztráty a nikoli příjmy, když odpočítáte eh, určité náklady a cenu, ceny na vstupní suroviny, zdroje a e, státní subvence. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Antoine Bruny. Euh. Ano, já bych chtěl využít těch několika minut, které mi dáváte k dispozici, abych tak trošku protestoval proti té představě, že Čína je pohonou silou světové ekonomiky, což tady eh, říkala komise. Já jsem proti tomu. Já si myslím, že tou pohonou silou, tou hnací silou jsou právě ty země, které mají obchodní deficity kvůli obchodnímu přebytku Číny. Ta hnací síla, to jsou Spojené státy a Evropa a Čína eh, v podstatě parazituje na našem růstu tím, eh, že eh, má velký vývoz proti našemu dovozu a že nám vnucuje velmi slabý růst. Od chvíle, kdy Čína vstoupila do VTO v roce 2001, došlo k výraznému snížení růstu Spojených států, Velké Británie, eurozóny, Eh, všech zemí G7 a to není náhoda, je to proto, že eh, ten velký obchodní deficit eh, s Čínou paralyzuje růst evropských zemí, takže mně se to nelíbí. Já si pamatuji na dobu, kdy s Japonskem byly stejné problémy a také se tehdy říkalo, že Japonsko je hnací silou světové ekonomiky. Já jsem rozhodně proti tomuto tvrzení. A další věc, kterou jsem chtěl říci, je, že jsme hodně mluvili o multilateralismu a mně se zdá, že Čína je v současné době tak silná na mezinárodních fórech, že bychom tady v Evropském parlamentu měli přiznat, že je třeba, abychom se lépe spojili se spojenými státy a mohli se tak postavit Číně. Já si vzpomínám eh, v říjnu nebo listopadu 2010 na samitu v Soulu, eh, Tehdy eh, Spojené státy chtěly bojovat za cla a na poslední chvíli eh, jim Německo celou tu hru zkazilo. Mnohokrát jsme takhle prošvihli možnost eh, přinutit Čínu, aby trošku změnila svou politiku cel. Takže já si myslím, že bychom na G7 měli společně se připravit a společně jednat. Všechny země G7 sedmičky by měly pracovat na takových fórech, jako je 20. Děkuji. Pan Holclak. Děkuji, pane předsedo. Čtyři důležité body, které jsem zaznamenal. Za prvé to, co uvedl pan Murphy, že čínský růst eh, se blíží svým limitům. Ano, vidíme nadkapacitu všude, vidíme bubliny všude, takže ano, myslím si, že Čína se blíží eh, eh, k svým limitům a toto musíme vzít vážně v potaz. Druhá otázka je čínský růst stále více politizován. Ano, my myslím, že eh, čínský stát eh, odráží rány. Vidíme, že teda stát podporuje export. Eh, také vidíme, že i subvence teda domácích podniků narůstají v posledních letech a ne neočekávám, že se to ztratí eh, v nadcházejících eh, letech. A třetí bod, to je mm, eh, to, co nadnesl pan Žado, je zde určitý střed modelu. Myslím ale, že je to spíš střed mm, rozvojových stádí. Japonsko sledovalo obdobnou rozvojovou politiku a také završili část své industrializace před dvěma velkými válkami a pro Evropu by měl být důraz nikoli tak velmi na rozdílech mezi eh, dvěma stranami, ty jsou přirozené a budou pokračovat i v nadcházejících desetiletích, ale důraz by mě, bychom měli klást na proces. Eh, zdali činíme ehm, eh, vlastně postupné, postupná zlepšení. A za čtvrté, já se domnívám, že Evropa bude konfrontována tím, že většina zemí bude čím dál tím více hájit své zájmy vůči eh, menšině eh, velice rozvinutých zemí. Rozvojové země se budou hlásit o slovo a eh, mezinárodní organizace budou ztrácet na své relevanci v tomto ohledu. Děkuji vám všem za účast na této aktuální a velmi živé debatě o ekonomických a obchodních vztazích mezi Evropskou unii a Čínou. Zejména děkuji našim eh, externím hostům, kteří přijali naše pozvání a zúčastnili se této diskuse svými odbornými znalostmi, myšlenkami Mám na mysli Madame Chocon, pana Pralo Plesnera, pana Brune a pana Holslaga. Děkuji vám všem a děkuji také naší zpravodajce, paní Desarnes. Děkuji a nyní, než se rozloučíme, respektive až se rozloučíme s hosty, můžeme postoupit k dalšímu bodu. Bez další přestávky. Well, I'm forced to do a break. Ale asi budu nucen udělat přestávku. The room to do it. Prosím všechny ty, kteří odcházejí, aby odešli co nejrychleji. Please. Our proceedings are not yet. Prosím o kokli Uh, Prosím o klid, naše jednání ještě není u konce. Umožněme pouze hostům, aby opustili sál. And let's hope that the room is settled.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 Thank you. Let's resume. Takže děkuji a budeme pokračovat v naší schůzi. Bod číslo 17. Změna nařízení eh, Rady ES z roku 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa z USA a Kanady. Toto je součást dohody s cílem ukončit sankce eh, eh, uvalené Kanadou a USA na Evropu eh, z důvodu sporu ohledně vývozu hovězího masa, sice opakovaně. Naše zpravodajka je paní Godeliv Quistot Rovol, která má tímto slovem. Prosím, slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V podstatě se eh, ani nejedná o legislativní eh, proces, a, a přesto přeze všechno se domnívám, eh, že toto téma má eh, velkou, velký pozitivní význam. Již eh, drahnou dobu panuje konflikt o hovězím eh, masu, které bylo E, upraveno růstovými hormony mezi USA a Kanadou na straně jedné a EU. Alespoň e, já si na to vzpomínám. Já působím již léta v tomto parlamentu a opakovaně si e, přehazujeme tento horký brambor. Robert mi přitakává. Takže jedná se o kontingent ve výši 48 milionů tun, tun a e, USA a Kanada mají zrušit sankce. Přitom ale ten volný kontingent dovoluje e, pouze e, dovoz hovězího masa, které nebylo upraveno růstovými hormony. My nechceme skot, který byl krmen růstovými hormony. My trváme na svém postoji. Jedná se tedy o kompromis. Nicméně by eh, tento kompromis a jeho implementace eh, měla eh, signální účinek pro obchodní vztahy mezi EU e a Spojenými státy americkými. Já se domnívám, že na obou stranách Atlantského oceánu potřebujeme nutnou politickou dobrou vůli a díky této politické vůle by obě strany získaly zřetelné výhody. Pokud je o nadcházející roky, tak považuji eh, za nutné stávající konflikty, které přetrvávají a nesmíme zapomenout, eh, že ve čtvrtek se o tomto tématu bude také diskutovat na plénu v rámci Buy American. Takže stávající konflikty by měly být uh, ukončeny a také obchodní bariéry, které přetrvávají, bychom měli umět odstranit. Já se domnívám, že to je také signál pro transatlantické vztahy, co by základ světového hospodářství. A proto bychom co nejrychleji měli tento spor urovnat. Je na bílé dní, že já tuto dohodu schvaluji a jinak bych ani nebyla spravodajkou. To sice není zcela pravda, ale eh, schvaluji tu dohodu, protože se domnívám, že je to dobrý kompromis, eh, vytváří situaci win-win, to znamená oboustranného prospěchu. Já hledím vstříc těsné eh, spolupráci se stínovými zpravodaji a samozřejmě i se zpravodaji z ostatních poradních výborů a děkuji vám za pozornost. Děkuji. A vyslechněme nyní další poslance. Začneme s tínovými zpravodají George Kutaš, SND. Děkuji, paní před, pane předsedo, paní zpravodajko. Paní zpravodajka již uvedla, že ten vlastní spor o masných výrobků lesích um, um, upravených eh, růstovými hormony eh, mezi EU a USA a Kanadou vedly e, k jakému si nebo vyústili v, jakého, v jakýsi právní kolotoč. E, já e, jsem rád, že existuje nyní tato kompromisní dohoda a domnívám se, že urovnání tohoto sporu je především v zájmu evropských producentů. My všichni dobře víme, že hospodářské systémy Evropské unie a USA představují polovinu mezinárodního hrubého národního důchodu a dobrý obchod je velmi důležitý pro rozvoj hospodářství. Takovéto spory ale znesnadňují obchod. Nicméně této souvislosti je nutno přihlédnout k situaci, respektive pozici komise v této eh, oblasti. To by mě zajímalo, eh, eh, jak hm, to vyhlíží z dopady sankcí, jak jsou velké, rozsáhlé a jak se to má se stanovováním eh, kvót v rámci těchto volných eh, kontingentů, tak aby některé regiony nebyly postiženy více než jiné. To znamená, že očekávám s napětím eh, pozici komise a samozřejmě i názory kolegů. Ostatně dnes máme o tom první debatu, takže se poprvé budeme navzájem informovat o věci. Děkuji. A Robert Sturdy ECR. Děkuji, pane předsedo. Já e, souhlasím s dvěma předřečníky. Jedná se o implementaci dohody o, e, o, o memorandu o e, pochopení nebo dohodě. Jedná se o účinky na zemědělský průmysl a já sám pocházím z této oblasti, eh, jsem předseda svazu ehm, chovatelů skotu v Británii. Já se domnívám, že komisař a zemědělský výbor parlamentu před 12 měsíci vyslali do USA delegaci, diskutovali o statu quo, to znamená o tom, zdali budeme mm, eh, přijímat eh, exporty mm, eh, masa masných výrobků v Evropě a myslím, že příslušný americký ministr, myslím, se jmenuje Wilsock, navrhl odstranit omezení na evropské hovězím mase a myslím, že se to týkalo jiných výrobků. Mohu potvrdit tento záměr e, i z americký kongres. Také bych chtěl říci, že je nezbytně důležité, je to i ve zprávě, že do aby se do Evropské unie nedostávalo e, masahuje prorůstové e, hormony je to také otázka um, určité nedůvěry ze strany uh, spotřebitelů, takže i kvůli tomu se musíme eh, tohoto vyvarovat. A proto tento krok eh, signalizuje dobrý záměr Evropské unie a jsem zvědav na názor komise. Děkuji a nyní pan Jose Bové, zelení. Oui, uh... Ano. Myslím, že tohle je důležitá diskuze a že je třeba ji zasadit do kontextu. No, to nevzniklo z ničeho. Evropská unie se rozhodla, že zakáže hormony a potom po roce 96 byl panel na jedné straně Amerika, Kanada a na druhé straně Evropská unie. Takže tohle je kontext. A potom musím připomenout ještě další prvek, Kromě těch obecných případů eh, byly sankce na 60 evropských produktů. Ty sankce trvaly 10 let. Bylo to v podstatě zamítnutí evropského dovozu. Evropa na tom trvala, což je velmi dobře. A v evropském rámci jsme si uchovali takovou specificitu naší produkce. A to je důležité si uvědomit. V dnešní době už jsme Zatím je třeba ještě si ověřit eh, celou věc u komise, ale v podstatě poslední výrobky, které měly příliš vysoké daně, v podstatě už by je neměly mít od eh, roku 2011. To se ještě tedy musí ověřit u komise, protože myslím si, že nemá smysl vést diskuzi k tomuto druhu dovozu, pokud pořád mluvíme o sankcích, které původně vzešly z tohoto konfliktu. A potom Otázka, kterou je třeba probrat v rámci této zprávy, je, jak chceme definovat vysokou kvalitu. Jak ji můžeme monitorovat. Protože musíme si dát pozor na to, aby to neotevřelo eh, cestu pro další diskuzi, která pravděpodobně proběhne za několik měsíců a která se bude týkat eh, dovozu masa jistě také vysoké kvality ze zemí Mercosuru. Takže dejme si pozor, abychom se neocitli v systému, který by výrazně změnil vztahy mezi místní evropskou produkcí a logikou dovozu a otvírání trhu, protože to je otázka rovnováhy. Yes, uh, is Mr. Flavio Coturni. Pan Flavio Coturni z DG Agri, prosím. Thank you, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Bezprojednávaný návrh eh, a jeho kontext už zde byly eh, dobře vysvětleny. Tohle je věc, která um, pochází z konce 90. let, kdy eh, předložili eh, Spojené státy ten případ eh, k panelu a od té doby se ty spory stáhnou. Naštěstí v roce 2009 byla dosažena dohoda se Spojenými státy, kterou tehdy doplnila dohoda s Kanadou ta byla vyloženě úspěšná, protože umožnila zákaz hormonů. To znamená, bylo možné zakázat dovoz hovězího o ošetřené hormony do EU. A tento návrh, který máme tady před sebou, je teď k tomu, abychom Eh, naplnili tu dohodu se Spojenými státy a s Kanadou, eh, která má mít tři části. Teď bychom se měli dostat do druhé fáze, kdy dojde k navýšení DRQ za výměnou za snížení sankcí ze strany Spojených států. Což šlo za rámec očekávání, protože došlo k tomu, že Spojené státy a tady bych také odpověděl panu Bovému ohledně eh, stažení sankcí. Ano, tyto sankce byly staženy. Spojené státy zrušili ta opatření eh, ještě, než se, ještě dříve, než se očekávalo. 100% toho opatření mělo být staženo od 1. srpna 2012 a ono došlo k tomu, že tyto sankce byly úplně staženy od 13 měsíců dříve, to znamená ještě před začátkem léta letošního roku. Tohle je tedy velice pozitivní zpráva. A to tež eh, se týká i Kanaďanů, kteří tu dohodu eh, implementovali a stáhli veškerá svá opatření. To znamená, že náš vývod, vývoz může dále téct, aniž by na něj byly, bylo uvažováno další, do, uvalováno další clo do Kanady. My musíme tady udělat to tež a zavázat se k implementaci dohody a proto musíme tedy teď toto eh, projednat. Tohle je přínosné pro všechny, nejenom eh, pro obchod, protože samozřejmě máme o jeden sport méně se Spojenými státy, ale má to také eh, dopad, jak už říkala zpravodajka, na celkové vztahy obchodní se Spojenými státy. Eh, víme také, že od té doby, co jsme eh, se dohodli na tomto, eh, Spojené státy se pozitivně staví k jiným otázkám. Například už jenom to, že oni ty sankce stáhli o 13 měsíců dřív, ukazuje, že ta dohoda funguje a funguje dobře. A teď se dostávám s, k konkrétnější otázce, a sice k dopadu kvalitního hovězího na trhu a, dopadu těch, eh, a dopad těch sankcí. Sankce měly zásadní dopad. Mnohem širší, než eh, to, jak to bylo vyčísleno, vyčísleno panelem. To znamená více než 110 milionů dolarů. Ale ono je těžší nějak kvantifikovat eh, mm, všechny ty dopady těch obchodních sankcí, protože ono nemáte jenom ty obchodní a výrobní efekty na, no které to může mít na naše výrobce a vývozce, ale ono to také ovlivňuje zcela jasně celkové obchodní vztahy se Spojenými státy. To znamená, že když hovoříte eh, o tom obchodním vztahu i o tom politickém eh, efektu, tak je zřejmé, že tohle má zásadní důsledky pro trh i pro celkové tedy vztahy. Ale když se podíváme na to konkrétně, tak eh, všechny země v Evropě byly sankcemi ovlivněny. A všechny eh, produkty hovězí, eh, víno, sír, zejména Roquefort, konzervované meruňky. Na Roquefort se měl to zvýšit ze 100% na 300% to clo. Takže to je zásadní dopad. A pokud je o vysoce kvalitní hovězí, tak tady hovoříme o, kvótě, která bude činit více než 48 tisíc tun. To eh, zásadně neovlivňuje trh s vysoce kvalitním hovězím v EU. My sledujeme tu situaci na trhu v Evropě, monitorujeme ji už rok a půl od té doby, co eh, ta kvota platí zatím žádný dopad na trh to nemá, protože ten celkový objem kvóty nemůže ohrozit nebo narušit trh. Pokud jde o BSE, a to je důležité, připomněl bych, že náš komisar Čolos eh, poukázal tuto otázku ještě dříve než eh, v létě. Komisař Dalí eh, to před několika týdny připomněl ve Washingtonu a, a, a ministr zemědělství Bilsek a Wester o tom jednali. A oni chtějí vydat to pravidlo k BSE do konce roku. Co to znamená? To je jenom první krok eh, v postupu. Od této chvíle budou probíhat konzultace se zainteresovanými stranami zástupci eh, průmyslu a nejenom s nimi. Potom bude dvouměsíční lhůta pro podání připomínek a potom eh, proběhne vyhodnocení připomínek a potom se eh, podle něj rozhodne. To je tedy první krok. Takže tady se nejedná zatím o odstranění sankcí, ale je to krok, který jde směrem k řešení situace. Je to zájmo nejen našich dovozců, nebo vývozců, pardon, ale i amerického průmyslu. I oni jasně napsali Velsekovi a Karkovi, že chtějí sami, aby se to odstranilo, protože to vytváří dřenice, eh, dření eh, ve vztahu k americké politice k, do Číny a Koreje. Takže aby to bylo konzistentní, tak eh, Spojené státy by měly ten zákaz zrušit. K otázce, o které hovořil pan Bové, na eh, k definice vysoce, vysoké kvality, tak to je velmi důležité. Musíme eh, zajistit, aby ta definice, kterou stanovilo nařízení a je velice podrobná a konkrétní, tak aby se stávala jenom na tento typ vězí, aby to nebyla nějaká obecná definice, kterou bychom úplně banalizovali hovězí. To by bylo velmi nebezpečné pro Mercosur a pro ostatní. Definice tohoto typu hovězí je velice specifická a podrobná a nebude se týkat jiných případů, kdy, eh, o kterých se vyjednává. Zvlášť děkuji. Děkuji za tenhle skvělý výklad eh, o této situaci. A teď se vrátíme a dáme slovo eh, našemu zpravodaji Klausi Olivemu. Jedná se o první výměnu názoru. Tak eh, já si myslím, že opravdu se můžeme shodnout. Některé věci musíme ještě upřesnit. Měli bychom zapomínat, že jsme to tady prohrali u toho panelu před VTO a každý rok eh, se eh, vždycky něco takového připravuje, takže to není příliš orientované do budoucnosti. Já jsem si tady napsal čtyři věci. To, co říkal pan Bové, eh, kvota amerických států a rovnováha neměla by ohrozit rovnováhu evropských trhů. ani by to nemělo ovlivnit vyjednávání eh, s Mercosurem o hovězím. Potom ta druhá věc, to jsem asi dostatečně nezdůraznila, jedná se tu o maso, které není hormonálně ošetřené. A na to musíme trvat. Otázkou je, jestli eh, budou kontroly dovozu. Já jsem eh, dcera a vnučka veterinářů a vím, že občasné kontroly, i když na mátkové, eh, by asi nebyly úplně špatné. A potom eh, trvalé eh, zrušení sankcí. To jednání Spojených států bylo opravdu k steku, zejména když se ví, že ty produkty odpovídají VTO, respektive to jednání nikoliv. Já vám každopádně děkuji za účast na diskusi a ještě sami budu štít eh, se všemi hovořit předtím, než budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji, to bylo eh, velmi zajímavé. A budeme jednat o návrhu zprávy na našem příštím zasedání, to totiž v listopadu 22. 23. listopadu. A teď přejdeme k poslednímu bodu situace, pokud jde o přistoupení k VTO. Po mé levici tady sedí pan eh, Petr Balaš, který je hlavním vyjednavačem a náměstkem generálního ředitele DG pro obchod. Není to poprvé, co mezi nás přišel, takže ho tady nemusím nějak dlouze představovat. Vyslechněme si tady jeho informaci o tom, jak komise hodnotí situaci, pokud je o přistoupení k VTO. Takže samozřejmě se tam jedná o Rusko, které by mělo už brzy přistoupit k VTO, ještě tam pár zbývajících tedy překážek, potom možná Černá hora, a možná ještě některé další země, abych zmínil. Jen ty hlavní případy. Dal bych tady slovo našemu hostu, pak tady ještě eh, máme jeho zástupce, který také chodí často na náš výbor. Takže, pane Balaši, máte slovo. Děkuji. Jsem rád, že jsem zase mezi vámi a že mohu promluvit o věci, která eh, v té ponuré ekonomické atmosféře konečně pro, po 18 letech, tady mluvím tady o eh, přistoupení k VTO Ruska, se možná konečně povede. Ze všeho nejdřív bych řekl pár slov o důležitosti toho, aby po 18 letech Rusko konečně bylo členem VTO. Rusko je největší ekonomikou, která stále zůstává mimo řady členů VTO a dlouhý přistupovací proces prožil mnoho různých fází. Rusko není vázáno závazky VTO a v našich bilaterálních vztazích máme dohodu o partnerství a spolupráci, která ale není moc efektivní. A Rusko tohoto v letech eh, tak trochu zneužívalo. V předchozích letech zavádělo velmi nepříjemné překážky pro vývoz z Evropské unie, využívali různá sanitární nebo jiná opatření. Chci vám připomenout že ještě teď v létě využili jakožto záminku eh, to propuknutí eh, potíží s E. coli jen v některých omezených oblastech Německa. Oni to využili jako záminky, aby zakázali jakýkoliv dovoz zeleniny z Evropské unie na několik měsíců, což bylo naprosto nepodložené. A bylo to zjevně z protekcionistických důvodů. Zvýšili své, svá dovozní cla i svá vývozní cla. Využili ta takzvaná antikrizová opatření v situaci, kdy už žádná krize není, alespoň rozhodně ne v Rusku. Rusko využívá výhodných eh, vývozních cen, takže se teď v podstatě nachází v docela dobré pozici. Oproti Evropské unii. Rusko je naším druhým dovozním partnerem a třetím vývozním trhem. Takže máme konzistentní deficit v našem obchodě s nimi, protože dovážíme hodně surovin a hodně energie a ta ruská ochranná opatření brání tomu, aby evropský vývoz mohl zrealizovat svůj celý potenciál. Takže bylo by rozhodně dobré pro Evropské unii, kdyby Rusko konečně přistoupilo k VTO. Několikrát už se to málem podařilo v roce 2004 například, kdy Evropská unie dokončila svá první jednání. Podepsali jsme protokol o bilaterální dohodě. Potom následovalo období rostoucího protekcionismu v Rusku, obzvláště od roku 2007 A v roce 2007 Rusko prosadilo novou zemědělskou politiku, která si jako cíl stanovila dosáhnout 90% soběstačnosti v hlavních zemědělských produktech. Samozřejmě produkovat to není problém, ale problém je, že to chtějí dosáhnout ne tím, že by zvýšili poměrně slabou produktivitu svého zemědělství, ale tím, že zvyšují eh, různá celní i jiná opatření. Ruské dřevo je tradičně vyváženo do Evropské unie. Oni navýšili vývozní cla. To je jejich vůbec oblíbený nástroj, kterým podstatě dotují svůj průmysl. Protože ruští zpracovatelé dostanou suroviny za velmi nízké ceny, tady mluvím konkrétně o energii, ale v podstatě to funguje u všeho, no a když potom využijí ta vývozní cla, prodají v podstatě ty suroviny za mnohem vyšší cenu svým partnerům. Vidíme, jaký dopad tyto politiky mají a jak to neustále narušuje evropské trhy, musíme pořád přijímat různá antidumpingová opatření proti mnoha proti mnohým produktům, které jsou vyváženy Ruskem, hnojivům a dalším. Takže je poměrně jisté, že po tom dlouhém přistupovacím procesu by pro nás bylo velkou úlevou, kdyby Rusko bylo zavázáno pravidly VTO. Nicméně těch posledních 18 let jsme nestráceli čas. Vyjednali jsme poměrně detailní soubor závazků, no, vzájemných závazků s Ruskem. Je to dokument, který má už skoro 800 stránek, už je téměř hotový a už jen pár otázek zůstává otevřených. A mám to potěšení vám sdělit, že to vypadá, že konečně snad byly, bylo dosaženo souhlasu na třech posledních bilaterálních eh, otázkách, přestože ruská strana to ještě nepotvrdila. Ruské, ruská vláda eh, ještě bude zkoumat ten balíček VTO a až to potvrdí, pak teprve budeme moci říci, že jsme se dohodli na bilaterálních závazcích. Co se týká multilaterálních závazků, tak tam ještě zůstává několik otevřených otázek eh, sanitární a fitosanitární opatření. To je pro nás velmi důležité. Chtěli bychom mít efektivní investiční opatření z hlediska VTO tedy. Hlavně v automobilovém sektoru. To zůstává jednou z posledních otázek, které musíme ještě vyřešit. A tam je tedy třeba ještě zapracovat na to multilaterálně. No a potom tam zůstává pár otázek, včetně záruky pro dovoz masa z EU. Vývozní cla. Ale mohu říci, že většina těch eh, zásadních otázek už je vyjednána, takže z ekonomického hlediska by bylo možné, aby Rusko přistoupilo k VTO už letos. Současný plán tedy je eh, využité možnosti ministerské konference VTO, která proběhne v polovině prosince, abychom přivítali Rusko jakožto 154. člena VTO, i když Černá hora možná vstoupí do VTO ve stejné době nebo možná i dříve. Nemám moc času. Už jsme v podstatě na konci celého procesu. 99% práce už bylo odvedeno. Ale v podstatě koncem tohoto měsíce by ta práce na mm, závazcích Ruska v rámci VTO měla být ukončena. Z ekonomického hlediska je to proveditelné, nicméně máme před sebou ještě velké politické překážky. Totiž musíme vyřešit eh, potíž eh, vztahu mezi Ruskem a Gruzií, protože Gruzie je členem VTO a má specifický požadavek na Rusko, který se týká obchodu mezi Ruskem a dvěma eh, oblastmi, které se chtějí odtrhnout, Abcházií a Jižní Osetí. A gruzinské stanovisko je takové, že VTO by mělo monitorovat a vysílat zvláštní pozorovatele do těchto dvou regionů. Asi víte, že eh, po válce mezi těmito dvěma státy v roce 2008 byly tyto dvě oblasti Ruskem uznány za nezávislé státy nenásledovalo mnoho zemí v tomto uznání, ale Rusko v každém případě tyto regiony vnímá jakožto nezávislé státy. Takže tady mluvíme opravdu o politické otázce. A mohlo by tam dojít k politickému střetu. My jsme si prostudovali to, co říká Gruzie a ta situace je velmi kontroverzní, protože z politického hlediska Evropská unie rozhodně podporuje územní celistvost Gruzie, která by měla mít možnost eh, znovu potvrdit svou suverenitu nad těmito dvěma regiony. Nicméně si nemyslíme, že VTO je tím pravým fórem, kde by eh, se toto mělo řešit, protože tohle je opravdu politický problém. My souhlasíme eh, s požadavkem Gruzie, aby došlo k nějakému politickému procesu, ale nechceme tady míchat eh, politiku a obchod. Současná stanoviska jsou tady dosti vzdálená od sebe. Přestože se Švýcarsko snaží být takovým mediátorem mezi těmi dvěma stranami, ale jejich snahy zatím nenesou moc výsledků. A bohužel je možné, že ta švýcarská mediace za pár dní skončí bez jakýchkoliv výsledků. A v takovém případě bude mít Evropa další před sebou velmi nesnadnou volbu. Jak totiž sloučit eh, naši politickou podporu Gruzie s tím, že bychom velmi rádi, aby Rusko vstoupilo do VTO a přijalo mezinárodní závazky? Zatím nevím, jak toto vyřešíme. Ale může to být zcela eh, rozhodující pro to, zda Rusko vstoupí v tomto roce do VTO nebo ne. Samozřejmě, že Rusko má k tomuto dosti nekompromisní stanovisko vůči Gruzii. V podstatě teď nemají žádné diplomatické vztahy, proto jsme potřebovali mediaci. A nehodlají tedy přistoupit na žádný kompromis. Rusko také prohlásilo, že pokud nemohou vstoupit do VTO letos, tak už v procesu nechtějí pokračovat a zůstanou prostě mimo VTO. Vzhledem k tomu, že vstup do VTO není v Rusku příliš populární a to je slabě řečeno, myslím si, že je v Rusku eh, dost eh, lidí, kteří by s tímto byli velmi spokojeni. My si myslíme, že ekonomická budoucnost Ruska není možná bez toho, aby Rusko bylo členem VTO, aby se integrovalo do světové politiky. Ovšem to záleží na Rusech. Takhle musí rozhodnout oni. A taková je tedy situace. A teď bych chtěla ještě zmínit dvě věci. Jeden z komplikujících faktorů je skutečnost, že Rusko má celní unii s Běloruskem, a Kazachstánem. Stejně jako Evropská unie, my jsme také celní unie. Což samozřejmě omezuje možnost Ruska jednat eh, sami za sebe, protože mají společnou celní politiku a obchodní politiku s těmito partnery. Přístupový proces VTO pro tyto dvě země také probíhá. Kazachstán by se mohl stát členem poměrně rychle, Bělorusko ovšem je ještě dosti vzdálené od tohoto cíle. Běloruská ekonomika v podstatě neprošla žádnými skutečnými změnami a jejich ekonomické a obchodní politiky se více blíží modelu sovětskému než modelu tržní ekonomiky, takže není možné, aby ještě vstoupili do VTO. pak ještě na závěr jsem tady zmiňoval tu Černou horu. Ta mohla vstoupit už před dvěma lety a zatím jen jediná země nebyla schopna ukončit s nimi jednání, totiž Ukrajina, a proto ten proces nemohl být doveden do konce. Nicméně doufáme, podle nejnovějších zpráv, že se tyto dvě země konečně dohodly, našly nějaký kompromis a že je tedy velká možnost, že Černá hora se brzy stane členem VTO. Nicméně skutečnost, že takovýto jediný člen VTO, v tomto případě Ukrajina, může blokovat přístup země, ukazuje, že nesmíme podceňovat ten gruzijský problém, protože Gruzie je člen VTO a má tedy právo VETA. To je zatím všechno. Pokud máte nějaké další otázky na další eh, země, tak můj kolega Paolo vám může odpovědět. Pokud máte nějaké připomínky, tak eh, samozřejmě si je rád vyslechnu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, tuto rozsáhlou informaci a nyní se můžeme eh, přesunout eh, do diskuse o Rusku. Začneme místo předsedou výboru panem Sturdym. Děkuji za tuto velmi hlubokou hm, podrobnou prezentaci. Trochu mě zneklidňují určité body, které jste nadnesl. Když říkáte, že e, se blížíme k bilaterální dohodě, říkáte tím, úvodem jste řekl, že se to odehraje asi letos, ale pak jste pokračoval s tím, že možná, že problémy s Běloruskem a jinými zeměmi e, by to mohli pozastavit. Můžete to trochu vyjasnit, když říkáte, že se blížíme bilaterální dohodě. Za druhé mě zneklidnilo, že jste řekl, že nesmíme směšovat politiku a obchod. Po, od doby, kdy působím v tomto výboru, politika a obchod eh, se směšují, prolínají eh, se tyto dvě materie, takže nevím, co přesně myslíte tímto svým výrokem, že to musíme oddělit. To jsou teda moje dvě otázky a mm, ostatně velice mě zaujalo vše, co jste řekl. A děkuji. Děkuji a nyní si můžeme vyslechnout mm, otázku eh, stínového zpravodaje, pana Šolce z GUE. Vážený eh, Pane předsedo, já chci poděkovat eh, za velmi rozsáhlou, hlubokou analýzu současného eh, stavu hry v rámci VTO a přistupujících členů či kandidujících členů. Mám jednu otázku týkající se eh, celní unie eh, s Běloruskem a Kazachstánem. Co to znamená, že když se Rusko do konce roku úspěšně stane členem VTO, co to znamená pro výrobky a vývozy výrobků těchto zemí do EU. Míní se asi Kazachstánu a Běloruska. A znamená to, že v mezidobí se otevře také perspektiva eh, vstupu Kazachstánu a Běloruska do VTO, anebo je to určitý způsob dát jim najevo, že mm, je zde zájem o jejich přistoupení a současně eh, teda dát najevo, jak mohou přispět k tomuto procesu a navíc máte důkazy z ruské strany nebo i jiných e, stran ohledně kola Doha a pozice Ruské federace o uzavření vyjednávacího kola z Doha. Děkuji. A nyní pan Žado, zelení. Ano, jen jeden komentář. Myslím si, že je docela zajímavé. Tady já jsem se usmál, když jste řekl, eh, že budeme muset najít nějaký způsob, jak nesměšovat politiku a obchod. Já si myslím, že to je zajímavé, obzvlášť když mluvíme o Rusku, eh, protože eh, tam politika v podstatě je dělaná tak, aby kontrolovala ekonomiku. Já si myslím, že to je docela zajímavé, protože pokud existuje nějaká země, kde politika a ekonomika jsou naprosto provázány, tak je to dnešní Rusko. A pak Nebudu opakovat to, co říkal Robert, ale je třeba, abychom prostě jednali politicky i v obchodních jednáních. Já myslím, že vy si to uvědomujete, takže přestaňme se tvářit jako, že nechceme dělat politiku, když jednáme o obchodu, protože jinak se nikam nedostaneme. Kdybyste eh, teď jeli například na konferenci do Řecka, do Aten, a říkali tam řeckým občanům, že ekonomika a politika jsou dvě různé věci, které nelze naprosto směšovat. To je přece směšné. Já myslím, že si musíme uvědomit, že ekonomika to je především politika a ve vztazích s Ruskem je eh, to systém, který je v současné době tak skorumpovaný, že samozřejmě, že je třeba do toho zamíchat i politiku. Thank you. Děkuji. A nyní jsou zde další otázky, nikoli, takže je na vás, abyste zodpověděl tyto otázky, připomínky a e, komentáře. Můžete si vybrat pořadí. Možná, že jsem měl říci, že politika a přistoupení k VTO jsou dvě různé věci, protože Světová obchodní organizace je obchodní organizace a má obchodní pravidla. Já samozřejmě respektuji, když si někdo myslí, že před vstupem um, um, do VTO by uh, uh, měl být vyřešen ten uh, stěžejní teritoriální spor mezi Ruskem a Gruzí. Dobře, tady hovoříme o vojenské okupaci um, gruzinských teritorií Ruskem, což je nesmírně politování hodné, eh, protože tam Rusko kontroluje všechny aspekty e, života a udržuje režim, o němž můžeme mít různé názory, zejména různé názory na jeho nezávislost. Ale toto podle mého názoru nemůže být vyřešeno v rámci přistoupení k VTO v rámci procesu přistoupení k VTO. Tam jde o specificky obchodní otázky. Takže eh, tam eh, není na místě plnění politických úkolů ehm, ehm, a to není podmínkou eh, přistoupení. Jsou tam ehm, Eh, členy VTO jsou státy s velmi eh, různým politickým eh, uspořádáním a VTO zkoumá politickou, pardon, ekonomickou a obchodní politiku a kompatibilitu politik jednotlivých zemí s standardem. Samozřejmě je právo každého člena VTO podle pravidla konsenzu aby um, pokládali politické podmínky jako teda eh, předpoklad um, jejich souhlasu s přistoupením nové země. To je něco, co musíme posoudit. Zdali to eh, prospěje zájmům EU nebo nikoli. Já vám mohu říci, že ekonomicky a také z hlediska systémového by pro Evropskou unii bylo velmi důležité, aby Rusko přistoupilo k VTO, ale pokud by to mělo být politické rozhodnutí parlamentu a členských států, že totiž při přistoupení Ruska do VTO chtějí, aby Rusko také si vyřešilo své teritoriální spory s Gruzí, tak asi v blízké budoucnosti by Rusko nepřistoupilo k VTO. To je jasné, to je nesporné Já, který zastupuji DG obchod, mám za to, že by toto neposloužilo širším zájmům EU. Ale není na mě, abych to eh, soudil, je na vás abyste to soudili. A tato otázka může eh, vyvstat v eh, dohledné budoucnosti. Samozřejmě, že si uvědomují, že je zde i řada neobchodních věcí, například životní prostředí, eh, pracovně právní standardy a tak dále, což souvisí s obchodem kontrola nad cizím územím eh, se vším eh, respektem není eh, podmínkou přistoupení. Je to nesmírně důležitý politický problém a také zejména významný ehm, problém pro Gruzii, což naprosto respektujeme, ale zda územní spor mezi těmito dvěma zeměmi bude vyřešen či nikoli, to nebude mít dopad nebo účinek na podmínky obchodování s Ruskem druhý problém. Máte zcela pravdu, když říkáte, že když se díváme na ekonomickou situaci a politiku Ruska, tak eh, Rusko eh, využívá obchod politicky a také ekonomická rozhodnutí využívá politicky. Když přistoupí k VTO, tak to bude výrazně omezeno. Neříkám, že to eh, zcela skončí, ale bude to výrazně omezeno tím, že převezme eh, mezinárodní závazky, tak Rusko nebude moci pokračovat ve stávající praxi zvyšování eh, celních přirážek a dalších opatření, protože bude podléhat mezinárodně platným nebo závazným závazkům. Bude Rusko Lech snadným členem VTO? Ne, nikoliv, v žádném případě. Ale eh, řekne někdo, že bylo chybou um, ehm, přijmout Čínu do VTO? Myslím, že ne. A to tež bude platit pro Rusko. Eh, my si můžeme volit ehm, přátelé, ale nikoli sousedy. Eh, Čína mm, respektive Rusko je takové, jaké je. Je to mm, náš soused a musíme jej akceptovat eh, takového, jaký je. Musíme s Ruskem obchodovat, a musíme akceptovat, že je tady alespoň politická vůle navzdory silné opozice eh, ze strany mnoha odvětví v Rusku, že teda eh, ruské vedení zdá se uznalo že jejich dlouhodobým zájmem je přistoupit eh, k VTO. Dále otázka, eh, mohou přistoupit eh, či nikoli v současné době. Pokud jde o čistě bilaterální jednání, tak tato jsou podmínečně ukončena, protože v dohledné budoucnosti očekáváme potvrzení ruské vlády, proto podmínečně, protože budou rozhodovat o tom balíku podmínek pro přistoupení. Také jsem si jist, že ty zbývající otázky, otevřené otázky, které souvisejí s určitými podrobnostmi e, ruských závazků ve VTO, budou vyřešeny během několika týdnů. Jediná nejistota je Gruzie. To je hlavní největší otazník a ten podle mého názoru eh, rozhodne o tom, zdali Rusko eh, bude moci přistoupit k VTO nebo ne. Celní unie. měla určitý eh, rušivý efekt na přistoupení Ruska k VTO, když ne, kdyby nebyla tato celní unie na světě, tak Rusko by snad už dnes bylo členem VTO. Ale když vytvořili tuto celní unii, tak to znamenalo, že Rusko muselo přizpůsobit svou politiku eh, těm dvěma partnerům v celní unii. Nicméně my jsme po Rusku vyžadovali a obdrželi právní záruku, že cokoliv eh, nás podnikne v rámci závazku VTO, to bude také eh, splněno v těch dalších dvou zemí celní unie. To byla dohoda hm, schválená mezi těmi třemi zeměmi celní unie. Ratifikace je na cestě EU a také v USA a já si myslím, že ta dohoda bez této trojstranné dohody by nebyla možná. přistoupení Ruska znamená, že společný celní tarif té celní unie se sníží na úroveň dojednanou s Ruskem, to znamená, že vývozy z EU a také e, z jiných zemí e, budou usnadněné, to znamená žádná tarifní opatření, žádné technické standardy, sanitární opatření budou uplatňována stejným způsobem napříč e, území té celní unie. Plánem je poloviny realizován eh, eh, volný pohyb v rámci celní unie, tak jak to máme my v rámci jednotného trhu. EU je modelem pro tuto celní unii údajně a oni mm, eh, chtějí se řídit touto vyšší úrovní integrace. Pokud přistoupějí, tak budou muset dojednat se vlastní podmínky. Kazachstán Eh, s námi již podepsal dohodu o tarifech a právě v těchto dnech eh, navštíví Brusel příslušný eh, kazachský ministr. Vývozní cla, jinými slovy, je to přístup EU k energii a mm, surovinám, velmi důležitá věc. Jakmile tato jednání budou e, završena, tak bude mít e, Kazachstán šanci přistoupit. E, myslím, že jsem tím zodpověděl otázky. Robert Schulz ještě. Pane předsedo, dovolíte-li ještě jednu doplňující otázku? Očekáváte, že volby v Ruské federaci v prosinci a pak v březnu nás um, uvedou do lepší pozice dojednat um, dohodu s Ruskem, anebo očekáváte nějaké problémy? Samozřejmě nemáme e, e, nikdy činit předpovědi, zejména ne o budoucnosti, ale v tomto konkrétním případě si nemyslím, že ty podmínky budou snažší s prezidentem e, Putinem místo premiérem Putinem, teda prosazení těch podmínek. Podmínky byly s Ruskem dohodnuté to znamená z 99% podmínky přistoupení. Nikdo to nechce znovu otevírat. Myslím, že jsou velmi příznivé i pro ekonomické partnery Ruska. Takže to je nyní eh, vnitropolitická otázka v Rusku a otázka také vyřešení rusko-gruzinských sporů. Děkuji vám mnohokrát, pane Baláži, za to, že jste obohatil naše znalosti, rozšířil náš horizont eh, ohledně přistoupení Ruska k VTO. Ještě máme poslední bod různé a sice nadcházející schůze se bude konat 22. a 23. listopadu. Děkuji vám.